dai... Io dichiaro aperta la seduta subito. Sì, sì. <coughs> The meeting is open. <coughs> Jednání zahájeno. Chtěl bych požádat pana Léneho jako odstupujícího předsedu, zda by se chtěl ujmout předsednictví. Myslím nyní, nikoli během voleb vorziehen, wenn Sie den Vorsitz. Pane kolego, prosím, eh, předsedejte vy během volby. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Takže ještě jednou naše schůze je zahájena. A já tedy budu předsedat té ustavující části našeho eh, schromáždění podle pravidla 191 jednacího řádu zvolíme předsedu a čtyři místo předsedy. Je zde nějaký náhradník? Žádného nevidím. Dobře, takže volba předsedy. Máme kvórum sedm. Kvórum je seven. Takže prosím, jaké jsou nominace. Prosím o vaše návrhy. Pan Zvěvka, prosím. Bardzo děkuji, pane předsedající. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád navrhl jednu kandidaturu našeho kolegy, stávajícího předsedu výboru, tady pan Klaus Lene. Okay. Dobře. Souhlasí kandidát eh, se svou nominací? Ano, děkuji. Pod, máme řádně podané prohlášení o finančních zájmech. Ano, výborně. Máme tedy jednoho kandidáta, navrhuji, abychom ho zvolili aklamací, pokud budete souhlasit. every Klaus come here. Takže poprosím pana Léneho, aby přišel sem, aby pokračoval ve vedení schůze. Prosím. Thank you again. <laughs> okay, to this. Uh, this. uh Zunächst einmal möchte Nejdříve bych chtěl vám všem srdečně poděkovat za vaši podporu a za vaši důvěru a doufám, že i v druhé polovině legislativního období vás nesklamu. Ještě jednou bych chtěl poděkovat velice srdečně Luigimu Berlingerovi za jeho skvělé vedení schůze. A rád bych i hned přešel k dalšímu bodu, a to je volba prvního místa předsedy. I zde se ptám, kdo navrhne nějakého kandidáta, Bernard Rapkaj. Eh, protože pan předseda tak eh, chválil našeho bývalého starého předsedu, tak já bych ho navrhl, eh, abychom ho znovu zvolili na funkci prvního místo předsedy. Dobrá, předseda tedy Luigi Bellinger je kandidát na eh, funkci prvního místo předsedy. Budeme moci rovněž volit aklamací. Kdo je pro, tak prosím zatleskejte. Luigi Blahopřeji ti z srdce, prosím, přijď sem nahoru mezi nás. A nyní se dostáváme k volbě druhého místo předsedy a znovu se ptám, eh, jaké jsou návrhy. Tady už svěvka. Kandidature. Eh, Já bych eh, chtěl předložit kandidaturu člověka, který již výtečně pracoval v tomto úřadu a všichni víme, jak výtečně pracuje pan Rafael Baltazar. Takže máme zde návrh, kandidát je Rafael Baldassare, další kandidáti nejsou. Zapomněl jsem se zeptat na prohlášení o finančních zájmech, ale protože je to vlastně to staré prohlášení, nové ještě není, protože to bude změněno až ke konci března, takže já vycházím z toho, že všichni prohlášení podali, protože to by nemohli doposud vykonávat své funkce v opačném případě. Takže mám návrh na pana kolega Baldazareho, kdo je pro, prosím, zatleskejte. Pane kolego Baldasare, já vám blahopřeji k vaší volbě a dostáváme se k třetímu místo předsedovi a já se ptám, jaké jsou návrhy na kandidáta. Také máme osvědčeného kandidáta a opět tady máme návrh na to znovu zvolit bývalého místo předsedu. Takže sice zde není, ale přesto se ptám, kdo je pro A tímto jsme zvolili i paní Evelyn Regnerovou třetí místo, předsedko, místo předsedkyní a nyní třetí místo předseda. Jaké jsou návrhy? Tady už Jevka. Děkuji, Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych eh, ještě jednou opět jmenoval člověka, kterýž v rámci předsednictva bojoval, eh, pracoval, pardon, a to velice úspěšně, pan Sebastian Bodu. Kolik Sebastian. Takže je zde návrh na kolegu Sebastiana Bodu, takže prosíme, zatleskejte. Velice dobře nám to probíhá, takže já mu blahopřeji k jeho zvolení čtvrtým místopředsedou. A nyní jsme vlastně ukončili tu konstituující, ustavující část. Já blahopřeji všem vám znovu zvoleným a doufám, že budeme během příštího dva půl roku dobře spolupracovat. Nyní se dostávám ke schválení pořadu jednání, to je bod číslo 6. Tam má několik poznámek. Chci říct, že body 20 a 26 odročujeme a bod 27 eh, Tímto bodem se budeme zabývat před bodem 12, takže velice brzy. A co se týče bodů 9, 10 a 11, tak ty budeme probírat společně před číslem 28. Jsou to technické změny a e, z časových důvodů to prostě musíme takto pozměnit. To by bylo tedy přijetí pořadu jednání. A ještě se podívám, zda mám nějaké sdělení předsedy. Mám to tady. Minister, e, dánský minister spravedlnosti Eh, navštíví koordinátory a místo předsedy ve 12.30 v tomto sále. Já bohužel se toho nebudu moci účastnit, protože mám závazky, které jsem přijela před delší dobou. V této době totiž mám setkání s kyberským ministerstvem spravedlnosti již s ohledem na příští předsednictví, ale já věřím, že koordinátoři a předsedové budou tedy moci se setkat s dánským ministerstvem spravedlnosti neformálně a ta druhá věc, to je hlasování o zprávě pana Lechnera, které se týká, která se týká dědického práva. To ještě znovu odročíme, protože e, trialogová jednání stále ještě probíhají a hlasování o zprávě bodu, to jsme taky ještě jednou odročili a znovu to odročíme, protože to vypadá, že eh, uvnitř frakcí a mimo frakcemi je stále ještě potřeba to prodiskutovávat. To by byla tedy sdělení předsedy. Já se dostávám k zápisu schůze ze 19. až 20. prosince 2011. Nikdo nic nenamítá, takže je to přijato. A nyní jsme u bodu 27. To je regulace ratingových agentur. Spravedlajkou je paní kolegyně Vikstrémová. Ta ovšem není nyní přítomná. Takže se dostaneme k dalšímu bodu. A to jsou osiřelá díla a zpravodajské paní Geringer de Odenberg, takže máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedající. Chtěla bym eh, tež poděkovat za... Děkuji, pane předsedo, také já bych chtěla poděkovat za práci a spolupráci všem stínovým zpravodajům. Podařilo se nám dokončit práci na této zprávě v průběhu polského předsednictví a v tuto chvíli, vzhledem k tomu, že máme již dánské předsednictví, tak si myslím, že máme opravdu naspěch, abychom toto téma úplně dokončili. Myslím, že hlasování proběhne v březnu, protože v únoru nemáme žádné zasedání, ale myslím si, že i přes ten, řekněme, spěch můžeme pokračovat v klidu, protože si myslím, že tu máme takovou větší marži. Máme tu celou řadu eh, návrhů, i kompromisních návrhů, nicméně je tu několik takových zásadních věcí a já doufám, že dnes v průběhu debaty se nám podaří některé tyto body více osvětlit. A také bych byla ráda, kdybyste vy mě odpověděli na dvě otázky, zejména tedy zástupci komise a rady. 3. prosince jsem již předložila veškeré kompromisní návrhy Hmm, přičem jsem brala v potaz velice cené eh, poznatky, které, mě eh, dodali, které jste mi dodali vy. K článku 7. Eh, tam jsem se snažila do maximální možné míry tedy umožnit to, aby se mohly používat ta osiřela díla, ale to za jasně stanovených podmínek. A samozřejmě příslušné instituce, veřejné instituce, například nějaká muzea, archivy či knihovny, tak aby tedy tyto instituce mohly tato osiřelá díla používat, a to nejen proto tedy, aby jim byl umožněn přístup k těmto dílům, ale i pro jiné účely. To znamená i pro obchodní účely. Nejsme nás obchodní instituce, nicméně mohou je za tímto účelem používat. Pokud tedy stanovíme, že pouze takováto instituce díky svému statutu eh, bude moci využívat určité osiřelé dílo pro komerční účely, tak si myslím, že ty poměrně omezené rozpočty takovýchto archivů či knihoven by mohly být obohaceny právě díky takovémuto využití, že by měly určité prostředky například na revitalizaci. Takže návrh k článku 7. Tady máme celou řadu návrhů, to jsme, tam jsme to měřili opravdu na milimetr, aby bylo všechno přesné a jasné. Tedy, že se takováto osiřelá díla nemohou používat pro eh, jiné, za jinými prostředky nebo prostřednictvím jiných institucí, pouze tedy za tím účelem, který jsem popsala. Stínoví zpravodajové jsou zřejmě pro, protože alespoň nikdo to nevyjádřil eh, proti již v tom prosinci. Článku 3 odstavec 1 Eh, tam ten odstavec, který začíná each work, tam vyvstaly určité problémy, tedy každé dílo. Co to tedy znamená? Znamená to, že každá publikace by měla v podstatě, aspoň tak tedy, jak já to chápu, měli bychom určitou knihu, eh, u, kterého se na, u které se nám nedaří na, eh, dopátrat autora, tak by bylo tedy zapotřebí vyhledat toho hlavního editora, hlavního vydavatele, abychom zjistili, zda jsou tam určitá práva, anebo tam může být více autorů, například někdo, kdo se podílel na ilustracích, nebo jsou tam zahrnutá jiná díla. Takže tady je to problematické slovní spojení each work, tedy u každého díla. Pokud tedy některý knihovník musí vyhledávat autora každého obrázku, každé fotografie a to individuálně pro každou publikaci, tak v podstatě ta práce by byla úplně nemožná. Takže v tom případě by toto dílo nebylo dáno k dispozici nikdy. Nikdy bychom to neměli dostupné, toto naše kulturní dědictví, které je nám vlastně společné a bylo by to nesmyslné. Takže e, navrhujeme určitou řadu výjimek, tedy zejména, aby se umožnil přístup k takovýmto dílům a aby se tedy takováto díla zachovala. Je tedy třeba brát v potaz toto, co si tedy přejeme, aby se usnadnil přístup, anebo naopak zkomplikujeme to těm archivářům a knihovníkům. To vlastně je ta naše odpověď na tento bod. Dorazila ke mně celá řada názorů, zejména ze strany těch, kteří eh, v právě v praxi tuto směrnici budou muset uplatňovat, kteří tedy ve svém každodenním životě plní to, co my tady sepisujeme a to je třeba brát v potaz. Je třeba brát v potaz eh, práva ostatních a, a musíme to sestavit tak, aby vše bylo tady jasné, transparentní a samozřejmě brát v potaz i právo, eh, autorské právo. Nicméně tady hovoříme o případech, kdy je autor neznámý. Takže ten postup by samozřejmě by byl odlišný než v těch známých případech. Já to nebudu opakovat úplně všechno, už jsme to ostatně projednali mnohokrát v minulosti, jen chci vědět, co vy si myslíte o těchto dvou věcech, to znamená konkrétně článek 7, to znamená jiné využití těch osiřelých děl a článek 3, ta formulace each work eh, v angličtině, tedy u každého díla. Jak si tedy přijete, aby se legislativa objasnila, aby se vše používalo a byla bych ráda také, kdyby se k tomu vyjádřil zástupce komise a zástupce rady. Děkuji. Herzlichen Dank, jetzt habe ich... Děkuji. Nyní se hlásí o slovo nejdříve kolega Víland, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl omluvit paní kolegy Mýblerovou. Já ji zastupuji i ve stejné funkci ještě v jiném výboru. A protože určitě pozměňující návrhy jsme předložili spolu, tak bych tady chtěl eh, přednést několik důležitých věcí. Podporujeme politický dí, cíl v tom smyslu, aby osiřela díla, která se nevyužívají, jsou v archívech, aby tato díva byla zpřístupněna veřejnosti. Obecná linie EPP by se mohla popsat takto. Jednak si přejeme, aby tento text měl co největší oblast působnosti, aby tam byly i vydavatele a soukromí, eh, soukromé organizace, které vysílají rádiové stanice, tedy i televizní stanice. A dále chci říct, že si nepřejeme změnu článku číslo 4 a dále si přejeme aby se článek 7 vypustil. A tři krátké poznámky. Máme tam určitý manévrovací prostor mezi eh, pojmem communicating, tedy veřejná eh, zpřístupnění a mezi tím pojmem available, tedy zpřístupnit. Komise eh, ve svém návrhu chce pouze zpřístupnit osiřelá díla. Chci říci, že pozměňovací návrhy paní Lichtenbergerové jdou eh, směrem k tomu veřejnému zpřístupnění místo veřejnému ehm, zveřejňování, tedy na veřejnosti. To, ten pojem zveřejňování má smysl pouze, když se jedná o audiovizuální díla. U tiskových děl je to poněkud problematické. zveřejnění pro nás je určitým rozšířením a my si myslíme, že účel směrnice by měl spočívat v tom, že se díla zpřístupní na vyžádání a já bych si to takto přála, aby to bylo takto omezeno. Tedy eh, pokud zde tato vyžádání není, tak si myslím, že by se takováto díla vysílat neměla a nemělo by to být možné. Tedy hlavní cíl směrnice, tedy aby kulturní památky a kulturní díla nebyla pouze v archívech, aby byla zpřístupněna veřejnosti, je podle našeho e, názoru e, pokryt tím zpřístupnění. Článek 7 nyní. E, v výjimečných případech stanovuje i komerční využití osiřelých děl my jako rada a také výbor pro kulturu jsme proto, aby se tento článek vyškrtl. V pozměňovacích návrzech paní Geringerové podle mě eh, jsou určité matoucí věci, zejména se to týká účelu podnikání. A já se tedy ptám, zda, když te, eh, že je důležité si uvědomit, zda se jedná o veřejně právního organizaci, anebo o organizaci, kterou Eh, popsala eh, paní Geringerová právě slovem organizace, pouze slovem organizace, protože organizace mohou být eh, na základě soukromého práva, může se jednat o soukromé vysílací organizace. A tyto organizace možná nemají vždy až tak dobrý cíl. Takže pokud tady nebudeme mít přesnou definici organizace, která toto může využívat, tak zde máme nebezpečí, že vznikne mezera, pomocí které e, se nám tam dostanou způsoby použití a aktéři, e, které si nepřejeme. A proto jsme proto, aby se článek 7 vypustil. Tak to tedy vypadá současný názor EPP. Děkuji, paní kolegyně Tajn. Děkuji, bylo jste řečeno již mnohem. Já se připojuji v zásadě k tomu, co řekl pan Wieland. I my bychom souhlasili s tím, kdyby se článek 7 vypustil. Účelem směrnice je, abychom mohli využívat tato díla pro kulturní účely a ne pro komerční, protože to by bylo zneužití. Já si myslím, že tyto stará, prastará díla je něco, pomocí čeho se stejně peníze vydělat nedají a proto jsem ráda, že v oblast působnosti směrnice se opět vrací zpátky k tomu, omezuje na to, jak to bylo určeno původně a že mm, prostě není dobré, aby to zůstalo tak, jak se o to snažili pozměňovací návrhy, že se to příliš rozšiřovalo. Co se týče článku 6, tam by bylo důležité, aby se tam dostala přiměřená odměna, pokud článek 7 vypustíme. Dále je důležité, aby eh, se odváděla ex post a ne ex ante, protože jinak by se peníze vyplácely nesprávným adresátům. Eh, tam byly také představit, co by se s těmi penězi mohlo dít dále, ale myslím si, že pokud eh, se bude provádět důsledné vyhledávání autora, tak jak si to všichni představujeme, tak v podstatě ex post nedojde k tomu, že by se hlásilo mnoho Eh, držitelů práv, protože se jedná opravdu převážně o velice stará díla. Takže si myslím, že ta odměna by opravdu měla být ex post, pokud se tedy dodatečně přihláší nositel práv. A dále si myslím, že v podstatě po těch dlouhých vyjednáváních se, jsme se jako jednotlivé frakce v našich názorech velmi přiblížili a já doufám, že během dánského předsednictví, které v této oblasti je velice odhodlané a velice ambiciozní, se nám podaří dospět k dobrému výsledku. Děkuji. Děkuji. Eh, paní zpravodajka si ještě přála vyjádření komise a rady. Komise tady ještě není. Je zde někdo za radu? Rada zastoupená rovněž není takže bohužel vyjádření si vyslechnout nemůžeme. Pan kolega Engström, prosím. Thank you. Uh... Děkuji. Já si myslím, že panuje poměrně značný politický konsenzus, pokud jde o to, co chceme udělat. Eh, chceme samozřejmě eh, usnadnit knihovnám a médiím přístup k těm dílům. Musíme si uvědomit, že jde o velice úctyhodné a seriózní organizace, které to, ta díla nebudou komercializovat a nějak zneužívat. A budou příslušně kompetentní. Je ale třeba uvědomit si, že těch příjemců je velice omezený počet. Jinak ta směrnice pro nikoho v podstatě významná není. Já jsem hovořil se zástupci knihoven, muzeí, vysílacích orgánů a velice pozorněji jsem si uvědomoval, co vlastně říkají. Pokud jde o ten článek číslo 7, a určité typy komerčního použití. Já chápu, že pro veřejné vysílatele že zde tedy existuje dojem, že by v podstatě takováto ustanovení nepotřebovali, protože mají například eh, různé způsoby smíšeného financování, používají eh, webové stránky. Takže těm by se ten článek 7 takto navržený velice líbil. Nicméně, pokud eh, Oni tedy v zásadě to nepotřebují, ale pokud by si mohli vydělat peníze prodejem mm, některých děl, například eh, v muzejních prodejnách a tak dále, tak samozřejmě by to uvítali, protože by to přinesli, přineslo určité peníze do jejich rozpočtu. V současnosti tomu tak není, žádné peníze z toho tedy nezískávají a pokud by se stávající situace nezměnila, tak by v podstatě na tom netratili. Pokud jde o otázku odměňování, Některé další výbory navrhovaly, aby byl použit eh, článek 6, eh, respektive článek 6, ve kterém se hovoří o nekomerčním používání, aby rovněž umožňoval určité odměny. Je třeba uvědomit si, že ten ekosystém v úvozovkách je velice křehký. A v současnosti problém muzeí a knihoven je právní nejistota. Pokud oni něco zpřístupní, v souladu se svým posláním a pak se najednou objeví nějaký držitel práv, tak oni riskují, že budou muset eh, platit blíže neurčené odškodné. Pokud v té směrnici tedy zmíníme odměnu a nespecifikujeme přesně, jak bude ta odměna vypadat, tak ta směrnice v podstatě nebude vůbec eh, platná, protože ta situace se nezmění a muzea a knihovny stejně nebudou moci se odvážit eh, těch kroků, protože dosud stále budou riskovat, že budou muset platit eh, blíže nespecifikované částky na očkodné. Takže u toho článku 7 tam nemám nic proti tomu, ale pokud jde o článek 6, tam by zavedení té odměny v podstatě celou tu směrnici zničilo. U článku 3 opět si myslím, že se v podstatě shodneme. Je třeba, aby vše mohly knihovny a muzea používat v praxi. A musíme se vyhnout tomu, abychom byť náhodně sem dostali takovou formulaci, která by se dala interpretovat v tom smyslu, že pokud chtějí digitalizovat nějakou starou knihu, musí eh, vyhledávat eh, autorství všech ilustrací a tak dále, protože by to v praxi bylo nerealizovatelné ale všichni se shodneme na tom politickém eh, směrování. Spíše se to podle mne tedy týká té konkrétní formulace. A doufám, že se nám zde podaří nalézt řešení. A ještě jedna věc, o které se zde dosud nediskutovalo. Objevuje se to v jednom z našich pozměňovacích návrhů, který směřuje k tomu, aby se jasně tato směrnice nevztahovala na nově zveřejněná díla. Záměrem této směrnice by mělo být eh, vztahovat se na stará díla a některé vydavatelské organizace, například časopisů, se obávají, že když se nějaký časopis dostane na dostane do prodeje, tak by ho někdo mohl prohlásit za osiřelé dílo. Nevím, zda je to plně odůvodněná tato obava, ale myslím, že bychom to tam mohli specifikovat. Například bychom tam dodali něco v tom smyslu, že tato směrnice se vztahuje pouze na díla starší než pět let a tak dále. Takže je, obecně si myslím, že s tím cílem směrnice souhlasíme a já se těším na další spolupráci s paní zpravodajkou a se všemi dalšími. Děkuji. tím dorazila zástupkyně komise paní Bejla, pokud to čtu správně, říká předseda. Takže bychom si, si rádi vyslechli stanovisko komise, eh, jak to vypadá tedy aktuálně a také by nás samozřejmě zajímalo postoj k vypuštění článku 7. Prosím. Thank you for giving me... Děkuji za slovo. Mluvám se, že jsem se opozdila. Trošičku jsem přišla o začátek vaší diskuse, ale velmi rychle mne informoval kolega, který hovořil o tom, že hlavní sporný bod je článek 7 a co s ním, zda by měl být ve směrnici ponechán či vypuštěn. Z hlediska komise my jsme článek 7 v našem původním návrhu měli. A jak si jistě budete vědomi na pracovní skupině rady, a já to samozřejmě nechci mluvit za členské státy nebo za předsednictví rady, tak eh, tam ta situace je v současnosti taková, že oni se rozhodli vypustit článek 7. A z hlediska komise je třeba zamyslet se nad tím, jaký tedy bude přesně rozsah působnosti směrnice. Nyní nepřijmeme definitivní stanovisko, dokud si nevyjasníme to, jaké záměry skutečně mají obě instituce, jak rada, tak parlament. Protože v současnosti panují rozdílné názory na směrování směr, této směrnice. My se na to díváme otevřeně, chceme v zásadě zajistit, aby příjemci směrnice, to znamená hlavně veřejné knihovny, archívy a další subjekty, které jsou v té směrnici specifikovány, mohly účinně digitalizovat a také poté, co provedou příslušná vyhledávání, mohla, mohly tato díla zpřístupnit na internetu tak, aby bylo možno je využívat a posilovat tak mezikulturní porozumění. Myslím, že zde skončím a těším se na vaše případné otázky. Děkuji. Nyní paní kolegyně Geringa. Eh, Děkuji, předsedající. Děkuji, pane předsedo. Ještě tu mám ale jednu důležitou otázku. Již tedy víme, jaké jsou záměry komise a není třeba tady to tady vícekrát opakovat. Nicméně ráda bych věděla, jak nahlíží komise na článek 3 odstavec 1 to znamená to vyhledávání u každého díla, each work, to je opravdu velice důležité, abych si ráda na tuto otázku vyslechla odpověď. Gut, Dobrá, mohla by se k tomu komise ještě vyjádřit? Okay. bitte. Prosím. Apologies, chair. Já se omlouvám, pane předsedo. My jsme bohužel se trošičku jsme nevěděli, jestli máme slovo. Ano, my jsme v tom původním návrhu, kde píšeme, že digitální eh, vyhledávání by mělo být prováděno u každého díla. To v podstatě znamená to, co eh, to znamená, tak jak je to napsáno, protože máme zde určitá eh, díla, A u těchto eh, děl, myslím si, že to je tedy hlavní důvod té otázky paní zpravodajky a u takovýchto děl, kde eh, jsou součástí eh, toho díla určité fotografie nebo ilustrace, například v knize, tak tam musí být provedeno řádné vyhledávání i pro ty ilustrace nebo obrázky. Zároveň však eh, komise nechce, aby příjemce to řádné vyhledávání příliš zatěžovalo. A z tohoto důvodu jsme ve článku 3 stanovili, že by řádné vyhledávání mělo být provedeno v zemi prvního zveřejnění. V případě určitých těch začleněných ilustrací musí tedy toto vyhledávání se vztahovat i na ta začleněná na to začleněná díla. Nicméně musí to provést stát, ve kterém bylo prvně zveřejněno celé to dílo. Máme zde tedy třeba nějakou knihu, ve které je ilustrace a to vyhledávání musí být provedeno v té zemi, kde poprvé byla zveřejněna ta kniha. A my jsme se domnívali, že by bylo lepší to udělat takto, protože v té zemi, kde to hlavní dílo bylo prvně zveřejněno, je více pravděpodobností, že bude možno nalézt informace o autorech i toho začleněného, té začleněné ilustrace. Stát se může ovšem to, že autora toho daného začleněného díla nebude moci nalézt té zemi prvního zveřejnění a bude třeba provést nějaké Eh, nějakou komunikaci mezi různými členskými státy, které se budou muset nějak na vyhledání autora podílet. Takže já doufám, že jsem zareagoval na tuto vaši otázku. Ano, takže nakonec ještě jednou dáme prostor paní zpravodajce. Děkuji, pane předsedo. A chci vám všem také poděkovat za vaše příspěvky. E, na některé z nich se nyní odkážu. Použití výrazu organizace. E, někteří z vás jste se e, na toto téma zmínili. Já jsem to učinila úmyslně, protože je tu celá řada archivů a knihoven, které nejsou veřejné, jsou soukromé například na soukromých univerzitách a byla bych ráda, kdyby právě i oni mohli využívat tohoto systému. Takže není tam jen eh, veřejné instituce, ale organizace, aby to mělo tedy širší význam. Nechci to omezovat právě jen na ty veřejné instituce, protože mnoho knihoven, dámy a pánové, eh, tvoří součást určitých nadací a v tom případě by nemohli eh, této možnosti využívat a já si přeji tedy, aby to mohli využívat. Pak článek 6 k tomu, co řekla paní Tajne. Myslím si, že ohledně té odměny se to tady již vše objevuje, takže si to prosím přečtěte ještě jednou. To, jak jste na to zareagovalo, toto ustanovení tam je. Já jsem v podstatě od vás neobdržela žádnou reakci, eh, ať jak, jestli se vám to líbí nebo ne. Uh, Prostě nic. A samozřejmě ta právní jistota eh, by tu měla být zajištěna, právní jistota pro knihovnu nebo pro nějaké muzeum, ale v podstatě v první řadě to musí být členské státy, které by toto měly zajistit. A co se týče principu subsidiarity, to se rozhoduje na úrovni dané země, tedy i tu úroveň odměny, kterou autor obdrží. A Samozřejmě každá země zase se liší země od země. Třeba toto brát v potaz. Někde může, mohou mít například nějaký fond ministerstva kultury, který využije Maďarsko pro určitý patent a v jiné zemi zase to funguje jinak. Takže si myslím, že pro celou Evropu nemůžeme uplatňovat jednu definici pro tu praxi. Takže se tu jasně stanovuje, že odměna se udělí autorovi, ale to, jak bude toto provedeno, o tom již rozhodne každý ten členský stát sám za sebe. Nemůže to být tak, že po několika letech nějaká knihovna obdrží eh, nebo bude muset, mít, eh, bude muset vyplatit velký, eh, velký poplatek za to, že byl konečně objeven autor. Ne, to, to musí obsáhnout a zajistit ten příslušný zodpovědný členský stát, který tedy odmění autora. A e, my tedy v tomto návrhu směrnice si myslím ani nemusíme něco takového řešit. Tady se e, to záleží na provádění směrnice a to ji zajistí každý členský stát. A, a tímto způsobem bychom se měli tedy tohoto konkrétního bodu chopit. A pokud e, budeme hovořit o věku těchto osiřelých děl, jestli to mohou být díla z loňského roku nebo ne, uh, tak eh, pak je tu celá řada údajů, eh, které se odkazují na věk. Opět, nemůžeme to tady zase brzdit i ve vztahu k budoucnosti. Pokud nyní stanovíme pět let, nebo jak řekla komise, od roku 2002, myslím si, že to je příliš hypotetické. My nemůžeme říci, jak tomu bude v budoucnosti. Myslím si, že stanovit nějaké datum, to není smysluplné. Říkám si, že osiřelé dílo, to vlastně může nastat kdykoliv od zveřejnění toho díla. Takže pak si pokládám otázku, proč stanovujeme 2002, proč stanovujeme pět let. Možná mi řeknete lepší argumentaci, než eh, jak to argumentuji já, ale eh, ne, nevím, rozhodně si nepřeji, abychom tu v blízké budoucnosti měli problémy s tím, jak budeme vynakládat s těmito díly. No a na závěr takovou žádost z mé strany, zejména na stínové zpravodaje, prosím, eh, zašlete mi e-mail a řekněte mi, co si myslíte o těch kompromisních návrzích, abych tedy mohla vědět, kterým směrem směřujeme a mohla se lépe připravit na nadcházející zasedání abych věděla, zda do příštího zasedání ještě svoláme setkání se stínovými zpravodaji. V opačném případě to tedy na příštím zasedání odhlasujeme, ale nechci tu ztrácet čas. V plénu by mělo hlasování proběhnout v květnu, takže nezapomeňte na toto datum. A pokud to nebude v květnu, tak to přejde na nadcházející předsednictví, tedy na kyperské. A opět tedy budeme začínat od nuly a všechno se vrátí na to počáteční eh, místo, eh, na to východisko. Ale prosím, ještě v průběhu tohoto týdne se vyjádřete a zašlete mi to e-mailem. Děkuji. Myslím si, že tuto prosbu si jistě vyslechli všichni stínoví zpravodajové, zatím se nikdo vystoupit nepřeje. Hlasovat budeme 1. března, takže uvidíme, jak se to do té doby vyvine. Paní zpravodajka společně se stínovými zpravodají se tomu bude i nadále věnovat. A není jsme u bodu číslo 27, který jsme předtím museli přeskočit. Jsou to ratingové agentury a kolegyně Cecília Wikström. Prosím. Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já se omlouvám, že jsem přišla pozdě dnes ráno, ale budu hovořit velice stručně. Jak víte, náš výbor bude předkládat eh, stanovisko Ekonu k jeho zprávě o ratingových agenturách. Komise navrhuje eh, revidovat eh, právní akt o ratingových agenturách a já teprve začínám stanovisko připravovat, tak jsem si myslela, že by bylo dobré kolegům stručně říci, jak to plánuji napsat a budu velice vděčná za veškeré vaše připomínky v tomto raném stádiu své e, přípravy. Ta finanční krize a krize státních dluhů e, vede k tomu, že je třeba regulační rámec pro ratingové agentury pozměnit a proto méně než rok poté, co vstoupilo v platnost nařízení o ratingových agenturách. Komise předkládá návrh na pozměnění tohoto nařízení. To nařízení již bylo pozměněno v květnu roku 2011, aby se adaptovala na vytvoření vytvoření ESMA a velice stručně vás chci seznámit se svým názorem na tuto problematiku. Jsem znepokojená tím, že se eh, panuje velké soustředění na to, jak ratingové agentury hodnotí země vzhledem k jejich státnímu dluhu. Myslím si ale, že je také eh, třeba, abychom vlastně eh, to nepřehnali s tou naší reakcí. Ratingové agentury v každém eh, případě odrážejí tu velice obtížnou finanční a hospodářskou situaci, kterou v současnosti procházíme. A nemůžeme uh, v podstatě vyvést Evropu z té současné krize, aniž bychom měli realistický přehled o skutečné situaci. Komise předkládá celou řadu pozměňovacích návrhů k tomuto nařízení. Tři příklady. Více transparentní eh, hodnocení jednotlivých členských států, větší protože pokud eh, se investoři nebudou moci opřít eh, o hodnocení ratingových agentur, tak budou muset eh, provádět sami svá šetření. A dále také větší diverzita a větší nezávislost ratingových agentur tak, abychom se vyhnuli konflikt střetům zájmů. Rovněž chtějí, aby ratingové agentury byly více zodpovědné za své hodnocení. Jak jsem tedy řekla na začátku, začala jsem na tomto tématu teprve pracovat, proto tedy hovořím zatím stručně a samozřejmě zůstávám eh, k dispozici pro vaše připomínky a velice vítám také vaše komentáře, jak dnes, tak samozřejmě i později. A ještě něco k harmonogramu. Hlasování v ekonu by mělo být v květnu. To znamená, že my budeme v tomto výboru muset hlasovat v dubnu. Já bych chtěla návrh stanoviska předložit v tomto výboru 1. března s lhůtou pro předkládání pozměňovacích návrhů do 20. března. Děkuji. Danke, Herr Kollege Bodu, bitte. Děkuji a poprosím pana kolegu Bodu. Mulțumesc. Două comentarii <clears throat> aș vrea să fac. Děkuji, mám dva komentáře. Jeden je obecný a druhý je specifický. Nejdříve ten obecný. V roce 2009 se vytýkalo rentikovým agenturám, že nepracují profesionálně když šlo o příliš dobrý rating pro určité hybridní finanční instrumenty. A to bylo zcela právem vytýkáno. Vytýkalo se jim, že nejsou nestranické, že tedy stranili určitým subjektům, že by bývali již od roku 2008 měli vydávat korektnější ratingová hodnocení. A nyní v návrhu komise se jedná o odpovědnost ratingových agentur. A já si myslím, že je správné, aby někdo e, byl odpovědný e, za něco takového, pokud tedy udělá chyby. My zde jsme výbor pro právní záležitosti a my musíme říci, že ovšem je třeba takovou tu vinu prokázat. A že tu vinu musí prokázat ten, který tvrdí, že utrpěl škodu. Nemůžeme tedy to důkazní břemeno přesunout na samotné ratingové agentury, protože bychom tím otevřeli pandořinu schránku. Znamenalo by to, že bychom mohli říkat bez jakýhokoliv rizika, že prostě za to mohou ratingové agentury a že to musí dokázat ten, kdo musí odškodnit někoho jiného, přeci musí vědět, jak ta škoda vypadá, kterou zapříčinila. Proto nesouhlasím s tím, aby se to důkazní břemeno dalo na stranu ratingových agentur. Děkuji, pane předsedo. A blahopřeji vám za opětné zvolení a stejně tak ostatním místopředsedům. Myslím si, že se nacházíme vůči zásadnímu tématu. Je to naprosto důležité a my, jakožto zákonodárci, bychom tomuto měli věnovat maximální pozornost. Pokud si přejeme nezávislost a řádné kritérium ohodnocení ratingových agentur, tak musíme mít také naše kritérium velice nezávislé, protože v opačném případě eh, se může stát, že tedy eh, i ta pravidla hry ratingových agentur budou pokřivená. Samozřejmě, zaznamenali jsme v minulosti o opravdové neúspěchy. Případ Lehman Brothers, to tu ještě doznívá spoustu měsíců poté. A víme tedy, že výsledky nebyly vždy ty nejsprávnější, takže je třeba postupovat opatrně. Pan Barnier, pan komisař je opravdu velice důsledný člověk a také člověk velice nadšený pro zachování kritérií, jak je popsala paní Wikstremová, tedy otázky transparentnosti, různorodosti a nezávislosti. A zejména je třeba překonat tu situaci takového statutu quo, o kterém se obávám, že se může znovu proměnit v ten lobbystický charakter, jak se to stalo u těch auditorů. Auditoři zase zvítězili, řekněme, zvítězili v tom prvním kole. To ještě uvidíme, jak to dopadne a eh, nakonec. A proč zvítězili? Protože vlastně ty eh, čtyři velké lobistické společnosti auditorů eh, to převálcovaly. Takže teď je na těch dalších třech, kteří se pohybují v oblasti, aby zareagovali. A myslím si, že je velice důležité, abychom my, jakožto zákonodárci, jasně obhájili to kritérium, jak o něm hovoří paní Wikstrom, které se týká i tohoto parlamentu, tedy nezávislost, transparentnost, různorodost a uplatnili to i na ty ratingové agentury, které hodně přispěly hospodářství, i když samozřejmě někdy se jim to tolik nepovedlo. Danke, Frau Kollegin Lichtenberger. Prosím kolegyni Lichtenbergerovou. Děkuji. Já bych se chtěla vrátit k tomu, co tady již eh, jak nadnesli kolegové. My jsme máme v současné době u ratingových agentur situaci organizované neodpovědnosti. Investoři bank nepřejímají odpovědnost, ale namísto toho se vždy spolehají na ratingy, ale ratingové agentury nepřebírají odpovědnost vůbec za nic. Takže neexistuje vůbec někdo, nikdo, kdo nese odpovědnost za ty viny, ke kterým došlo. Když se podíváme například Lehman Brothers, tak přesně na tom se to ukazuje. Je to tedy ta otázka odpovědnosti a té je třeba se věnovat, protože je v této věci klíčová. Jinak to vypadá s e, otázkou odpovědnosti za škody. Pokud tedy ale nechceme tady vést takovéto debaty, tak si myslím, že se vyhýbáme vlastnímu jádru celé záležitosti. Je sice hezké, když si řekneme, že chceme transparentnost, diverzitu a nezávislost, ale de facto žádná ze současných ratingových agentur tyto předpoklady nesplňuje a přesto všichni velcí investoři ratingy prostě musí a v tom je i ten vlastní problém pokud nebo dokud ty ratingy budou mít takovou tu důležitost, jako ji mají nyní, tak se z této pasti ven nedostaneme. Pokud ovšem se nechci zabývat otázkou odpovědnosti či odpovědnosti za škodu, tak já se tedy ptám, nebo spíše konstatuji, nebudu moci takovou tu situaci změnit, i když zavedeme transparentní požadavky, protože prostě to nic nezmění. Žádná z ratingových agentur eh, nemůže být donucena to dodržovat, protože prostě nejsou žádné konsekvence, žádné sankce v případě, když to dodržovat nebudeme. Takže tady z toho vynechat otázku odpovědnosti je naprosto špatný přístup a zde je třeba eh, zcela jasně na to poukázat. Děkuji, předseda. Já si rovněž myslím, že já jsem se sám dal na seznam řečníkům, že není možné, aby ratingové agentury vyskytovaly, se vyskytovaly v prostoru B zpráva. Když někdo na světě něco tvrdí, tak za to také odpovídá. To je velice normální postup a běžný. Co tedy můžeme očekávat od agentur? Pokud dělají ratingy, aby je dobře odůvodnili, logicky. A ty ratingy musí spočívat na skutečnostech a faktech, které jsou plauzibilní, které jsou reálné. V takovémto případě, a týká se tady ty otázky toho důkazního břemena, může tedy ten postižený říci, že to, co oni uvedli, ty údaje, že nejsou správné. A pak teda musí i dokázat, proč ty věci správné nejsou, tedy přijít se správnými argumenty a na základě tohoto tedy můžeme eh, zkontrolovat alespoň tu důvěryhodnost. To je velice normální a běžná věc. A e, máte to u každého soudního sporu a takováto pravidla prostě by měla platit i teď. A já jsem proto, aby alespoň při hrubém zavinění tady byla e, ta otázka odpovědnosti, aby e, agentury odpovědné byly. Nevím, zda je zde někdo za komisi v této věci a zda by nám to vysvětlil. Je zde někdo za komisi, nějaký zástupce komise? Ano, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o tu právní zodpovědnost. Myslím si, že to je klíčový element našeho návrhu, pokud nějaká agentura prostřednictvím určitého závažného zanedbání poruší pravidla nařízení, jak toho stávajícího, tak toho předchozího, tak by investor měl mít možnost ho žalovat. Viděli jsme, že investoři mají často problémy prokázat, že nějaká agentura porušila nařízení. Z tohoto důvodu jsme navrhli změnit eh, důkazní břemeno, přenést ho tedy na ratingové agentury a z tohoto důvodu se eh, v současnosti kdy to břemeno je dosud na investorovi, mají mnohem větší možnost eh, bránit. My nechceme, aby investoři měli možnost eh, žalovat agentury za chybné zhodnocení, ale pokud nějak závažným způsobem poruší nařízení. Paní zpravodajkyně, prosím. Thank you very much, Chair. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji všem kolegům, panu Bodovi, panu Masimu, paní Lichtenberger i vám, pane předsedo, za velice dobrá doporučení a jsem si poznamenala vše, o čem jste hovořili, pokud jde o transparentnost, odpovědnost, právní odpovědnost, flexibilitu a další vaše návrhy. Samozřejmě pokud jde o změnu důkazního břemene, ta je v, této, v tomto nařízení naprosto zásadní. Komise to rovněž znovu zdůraznila, za což jsem ráda. A já vám tedy později předložím text v souladu s tím harmonogramem, o kterém jsem hovořila a samozřejmě vítám veškeré vaše komentáře k této závažné problematice. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji mnohokrát. Všem, kteří se zúčastnili této rozpravy, dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je bod číslo 13. Zpravodajka je paní Berend a je to služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců EU. Prosím. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji místo předsedům. Jeden z nich je rovněž stínovým zpravodajem, je to pan Baldasáre který zná návrh stejně, jistě stejně tak dobře jako já. Milé kolegyně a milí kolegové, dovolte mi, abychom dnes v rámci naší první rozpravy o tomto textu eh, nyní přišli k velice krátkému úvodu, který se bude týkat struktury. A pak bych vám ráda představila několik mých eh, návrhů na změny a pak bych ráda představila harmonogram, či lépe řečeno navrhla výboru harmonogram, tak abychom v této věci dokázali odpovídajícím způsobem pokročit, a to i s ohledem na to, že bych ráda předala e, svou zprávu v příštích týdnech překladatelům, abych samozřejmě také čekáme ještě na stanoviska výborů, kteří s námi spolupracují v této věci. Nejdříve tedy k návrhu k návrhu komise. Všichni víte, že Statut pochází z roku 2004, kdy byl pozměněn, eh, to je ten nový statut. Dobře víme, jak vypadá metoda eh, každoroční úpravy platů, jak vypadá solidární odvod, že zde máme lhůtu. Tato lhůta vyprší v roce 2012. Je zde tedy závazek, ale pozměnit alespoň tu metodu úpravy platů a e, ten takzvaný solidární odvod. Je třeba tedy letos to nově upravit, tak aby chom k prvnímu první 2013 měli korektní a robustní právní systém. E, navíc k tomu jsme minulý rok v rámci otázky přizpůsobení platů a týkalo se to jak minulého roku, tak roku 2011 měli eh, proces eh, u soudu mezi členskými státy a Evropskou komisí a Evropský soudní dvůr potvrdil názor komise eh, v tom, jak chce vypočítávat, či tehdy chtěla vypočítávat tu úpravu platů. Zároveň řekla, že krizová doložka v rámci úpravy platů by měla být definována konkrétněji. Komise své povinnosti dostala, ve svém návrhu to má obsaženo a přesně tak, jak si to přeje rozsudek soudního dvora. To jsou tedy věci a pasáže, o kterých budeme muset hovořit. Všechno ostatní <clears throat> je otázkou naší volby. To, co komise učinila ve svém návrhu, vám rovněž také přesvědčím. Nejdříve k metodě každoročního přizpůsobování platů. A samozřejmě e, se to tedy odráží na vývoji platů národních e, úředníků. To je jakýsi nový aspekt. Doposud se to přizpůsobovalo na, záž, e, na základě průměrné hodnoty z osmi členských států. V prvním návrhu Evropské komise komise tam do toho přidala ještě další třeba státy Švédsko a Polsko. To se těmto členským zemím. To se členským zemím nelíbilo, protože pravděpodobně mají pocit, že hospodářský rozvoj Polska je příliš dobrý a měli stát strach, že by toto mohlo vést k nárůstu platů, který se jim nelíbil. Evropská komise nyní ve svém návrhu navrhuje zcela jednoduchý systém. Říká, že se prostě vemou, že se zohlední všechny členské státy, tedy celá 27. Já si myslím, že to je správný přístup, proti tomu prostě již nikdo nic namítnout nemůže. Jak to tedy ale přesně udělat? Jak Eh, správně získávat údaje, které jsou k tomu potřebnou, to je opravdu obrovská otázka. Bude to pravděpodobně sisyfovská práce, protože eh, dobře víme, eh, jak vypadá schopnost členských zemích zveřejňovat své údaje, či je poskytovat Eurostatu. Ta je velice nedostatečná. To ovšem bude úlohou Evropské komise. Ta si to bude muset zajistit. Tedy Eh, návrh Evropská komise již neobsahuje 8 států, ale celou 27 a na základě toho se bude vypočítávat možná úprava platů. A eh, zároveň krizová doložka, pomocí které se definuje eh, hospodářská finanční krize, je rovněž přepracována. A jak jsem mi říkala, ten solidární odvod, který se dříve jmenoval krizový obvod e, musí být také přepracován. Komise to nyní nazývá solidární odvod. Já si myslím, že to je korektní. Je to prostě solidární obvod úředníků Evropské unie. Doposud e, to bylo ve výši 5,5 platu a komise navrhuje to navýšit na 6 e, Ty body, které jsem nyní vyjmenovala, jsou ty povinné to je to, co prostě ten eh, návrh minimálně obsahovat musí. Mohlo by to být bývalo také maximem, když by to bývalo bylo přáním. A mně by se to v podstatě takto bývalo líbilo, protože vše ostatní se, se k tomu přidá, či co se vypustí, již bude své volné, své volné v tom smyslu, co do toho návrhu dám, co se budu snažit přizpůsobit, kde se budu snažit postupovat podle metody cleaning up kde se budu snažit vyřešit jisté resty a nedostatky, které eh, v rámci reformy z roku 2004 eh, se ukázaly jako nepraktikovatelné. Ono, když se to takto všechno sloučí dohromady, tak je z toho jakési samizurium něco nepřehledného a já to tady chci otevřeně říci, řekla jsem to i v rámci právní rozpravy, první rozpravy. Já jsem proto, abychom měli znění, které bude velice omezené, jasné a které bude opravovat pouze to, co je nutno upravit, protože jinak bychom mohli mít situaci, že tady budeme upravovat veškeré detaily a budeme tady sedět až do konce příštího roku. K tomu chci ještě podotknout, že to, jak dlouho to budeme probírat, bude mít dopad na strukturu platu. Pokud bychom k 1. 1. 2013 neměli nový statut pro úředníky, nový služební řád, tak by sice odpadl mechanismus úpravy platů, ale rovněž by odpadl ten krizový, nyní solidární odvod, takže všichni úředníci eh, by od roku 2013 eh, měli navýšení platů o 5,5 K tomu bychom tedy došli. To říkám jako normální, ale samozřejmě nevím, jak se k tomu stavíte. Třeba je to váš cíl. Dále. Týká se to komise. Komise nechtěla být nespravedlivá. A máme tady vzadu kolegy, kteří na tom rovněž pracovali, Leva Srho Rovestýho. Komise udělala jakýsi mix z úsporných opatření ve světle krize a, a ve světle toho, jak se projevila v víceletém finančním rámci a E, z věcí, které již nejsou moderní, které nejsou pochopitelné či nejsou populární. A některé body bych zde ráda vyjmenovala, ty nejdůležitější nejdříve. Jsou to ty, které mají za cíl e, zavést úspory a Evropská komise se k tomu v rámci víceleté finanční perspektivy zavázala. E, ta perspektiva ještě není schválena členskými státy. Harmonogram vypadá tak, že Rada k tomu přijme v červnu usnesení. Nevím, zda se k tomu takto dopracuje, ale je to takto naplánováno. Dále zredukovanou o 5% do roku 2018. Zde bych to komentovala stejným způsobem jako v rámci první rozpravy. Já si myslím, že je správné, že proskoumáváme naše instituce, kontrolujeme to a díváme se na to, zda jsme schopni zaměstnat méně personálu, protože šetřit musíme, ale myslím si, že je špatné, když si tady prostě zvolíme těch 5% a paušálně tady zkrátíme ve všech institucích zaměstnance o 5%. Kdybych tady měla eh, to nějakým způsobem znázornit, navýštění institucí eh, do roku 2010 eh, v rámci pracovních míst v posledních deseti letech u komise to bylo 22%, u rady to bylo 34% a v Evropském parlamentu to bylo 52% a u výboru regionu 140 U Evropského soudního dvora nebyl takový nárůst pracovníků, byl malý a když se podíváme na ty instituce, které jsem tady nyní vyjmenovala, když si řekneme, že by všechny paušálně měly seškrtat 5% pracovních míst, a jsou to instituce, které mají zcela rozdílné úlohy, a musím říct, že právě například v naší instituci v parlamentu tady máme nárůst úkolů po Lisabonu, pokud bychom k tomu takto paušálně přistoupili, tak bychom samozřejmě splnili náš cíl, abych eh, cíl eh, toho ušetřit za personál, ale myslím si, že není možné k tomu přistupovat takto jednostranně paušálně, že je třeba to rozlišovat. A když bychom řekli soudnímu dvoru, že má tady uspořit 5% pracovních míst, tak vám eh, zaručuji, kolegové, že Eh, řízení u soudního dvora by potom trvala dvakrát déle. Všichni ví, že soudní dvůr potřebuje více pracovníků a ne méně pracovníků. A na druhé straně jiné instituce, například výbor regionů, by mohly tady zrušit některá pracovní místa, klidně i těch 5%, a nebyl by to problém. Takže to je, myslím, velice jednoznačná situace. Za doposud pro to řešení nemám. Dále komise navrhuje, aby se týdenní pracovní doba navýšila na 40 hodin týdně ze současných 37,5, aniž by to bylo eh, nějakým způsobem platově jak si navýšena, bez platového navýšení, takže to by byl jistě úsporný eh, potenciál. Dále věc o chvíli do důchodu. Komise navrhuje navýšit ho z 63 na 65 let. A Dále zde máme, co se týče předčasného odchodu do důchodu, tak je také navýšení na 58 let z 55 let. A dále je zde zavedení možnosti, že pokud si pracovník bude přát, může pracovat do 67 let. I to je ve světle opatření členských států eh, jistě dobrá věc. Je možné takto eh, ušetřit, ale já si myslím, že ten potenciál je spíše velice malý. Komise potom eh, navrhla celý balíček, který se týká kariérního postupu asistentů, tedy struktury pracovních míst asistentů. Eh, o co se snaží? V rámci reformy z roku 2004 byly vytvořeny nové struktury a dřívější kategorie, které existovaly před 2004, byly pozměněny. A zdá se tedy, že je nutné eh, přistoupit v této oblasti k dalším změnám a to proto, protože struktura platů a struktura kariérního postupu právě u asistentů je, je velice drahá, nebo se aspoň takto prezentuje. Takto bych to opatrně řekla. Dále komise stanoví, že Eh, veškeré asistenty a veškeré pracovníky sekretariátu, že z nich udělá smluvní zaměstnance. Eh, vy si jistě vzpomínáte, že já jsem již v rámci první rozpravy řekla, že toto já podpořit nehodlám. V rámci sociálního dialogu s zástupci mm, personálu to bylo komisie jasně objasněno. Ona tedy přistoupila změn, ke změně a udělala z nich smluvní tedy vzdala se těch smluvních zaměstnanců s, s, se smlouvou na dobu neurčitou a udělala novou e, kategorii AST lomeno SC. Je to nová kategorie a cílem je, e, že tam budou pracovníci, kteří vykonávají jednodušší práce, prostě začnou svůj kariérní postup na nižším postu. Komise ve své tabulce má tedy dva stupně před tím prvním stupněm ASD, takže to je to jakýsi minus nula. A kolegové, já chci říct, že toto já nepodpořím. Jsem toho mínění, že je možné zavádět různé kategorie, jistě, ale v takovémto případě je pak nutné, abychom měli jakýsi stupeň, kde tedy se začíná pracovat, který nám zajistí, aby sekretářky, a já říkám schválně sekretářky ženský rod, protože se to týká z 80% žen, aby tedy sekretářky, které vykonávají tyto činnosti, a i to říkám, i když to bude znít možná trochu neobvykle, chci to říct velice jasně, abychom neměli pouze Belgičanky, Rumunky a Bulharky. Není možné, není přijatelné, abychom v této oblasti neměli žádné pracovníky z jiných členských zemí. Jsem naprosto přesvědčena o tom, že služba v evropských institucích by měla být a musí zůstat služba mezinárodní, aby tam to je podmínkou pro to, abychom měli i nadále dobré výkony a abychom se navzájem chápali, já to myslím jak v tom vlastním smyslu, jak tak ve smyslu přeneseném. A proto chci říci, že geografická rovnováha je pro mě velice důležitým faktorem a já nejsem ochotná se ho vzdát. A když se podíváte na ty platové tabulky, tak přesně vidíte, že eh, v opačném případě prostě nedostanete nikoho jiného, který by byl ochotné, ochoten se kvůli takovému to platu přestěhovat do Bruselu, který má druhý jazyk, který nejenom pouze svou mateřštinu. Takže já navrhuji, abychom za, začali o kategorii, která bude jedna o jeden stupeň výš, abychom tedy začali na nule a ne na minus jedničce. A pak tedy postupovali směrem nahoru. Komise plačky e, řekne, že ale v takovém případě nebudeme moci eh, ušetřit tolik peněz, to je pravda, protože do roku 2025 či 2030 je možné, že eh, ušetříme méně, méně peněz, ale já doufám, že v té době budeme v Evropské unii žít v situaci, kdy ten jeden či dva miliony, které dáme víc na ty platy, eh, si prostě budeme moci dovolit na ty platy dát. A dále návrh Evropské komise počítá s tím, že omezí kariéry, omezí kariérní postup a zavede určitý limit. I zde je třeba, a musím se ještě podívat na to, jak bude tedy vypadat eh, struktura pracovních míst a kariérní postup u asistentů a do jaké míry to chceme omezit. Já jsem toho mínění a někteří kolegové rovněž, je, že Není možné, abychom měli AST1 až AST11, aby tam byl takovýto maximální postup, aniž by na nějakém místě nebyl požadavek v tom smyslu, aby se pracovník musel ukázat o, nový, o nové místo. Myslím si, že není dobré, aby tam opravdu byl automatický postup od jedničky do jedenáctky, že by tam měl být jakýsi umělý zlom někde v té kariéře, protože Ti, kteří byli zaměstnáni po roce 2004 a kteří mají také mít vlastní kategorie, a ti, kteří budou zaměstnáni v budoucnu, by vlastně byli znevýhodněni a já si myslím, že to je nespravedlivé. Dále Evropská komise a bylo to stále kritizováno, se dotklo něčeho, sahla na něco a to je redukce dnů, které má pracovník k dispozici to, aby odcestoval na Debaltanu. Tam bylo původně 2 až 6 dnů. Ve svém první návrhu komise navrhla pouze dvě dnů po sociálním dialogu s zástupci personálů zaměstnanců institucí navrhla maximálně tři dny. S tím já problém nemám, takže se k tomu vyjadřovat nebudu. Protože si nemyslím, že by to bylo klíčové v této věci. A opravdu si myslím, že bychom se měli nesoustředit na témata, která nám přinesou popularitu, ale na témata, pomocí kterých budeme moci buď zlepšit situaci úrodníků, či ušetřit peníze. Komise dále ve svém návrhu stanovuje, že se o že se zruší flexibilní pracovní doba pro manažery. K tomu chci říci, že v Evropském parlamentu máme pouze pilotní projekt pro pružnou pracovní dobu, týká se to překladatelů. U Evropské komise je to jiné. Tam každý, kdo si o to požádá, tak na to má nárok a může pružnou pracovní dobu využívat. Já pocházím ze země a dobře víme, že každý si sebou neseme takový národní ruksak, Pocházím ze země, že kde každý, kde je v nějaké vedoucí pozici, nedostane žádnou odměnu za předčast ani ve formě peněz, ani ve formě pružné pracovní doby, protože prostě od určité výše platu je to součástí platu. Samozřejmě to je velice specifický názor, já vím, že mě v tom asi všichni nepodpoří, ale v rámci našich manažerských a platových struktur bych očekávala, abychom měli stejný přístup, a to nejenom v oblasti manažerů, ale i ve těch vyšších vedoucích pozicích institucí. Takže si myslím, že přístup komise je správný, ale nejsem si jistá, zda je správné, aby se to týkalo pouze manažerů. Nejsem totiž přesvědčena o tom, že například head of units, ředitelové a e, zástupci ředitelů, na které jsme v návrhu narovnili, zda opravdu chce, aby se to týkalo pouze nich. Eh, jak bude, že tedy nechci někoho, kdo má AD9, trestat za to, že je head of unit, tedy vedoucí referátu, když mám eh, na stejném pracovišti celou řadu pracovníků, kteří mají AD10 či AD11 a ne, nemějte mi to za zlé, ale takovýto lidé by potom eh, vlastně sice pracovali více, ale měli by za to nějaké odškodnění Já to si myslím, že by nebylo v pořádku. Já jsem o tom hovořila s sekretariátem vašeho výboru, s kolegy z mé kanceláře, se zprávou parlamentu, se zprávou komise a zatím mě k tomu nic dobrého nenapadlo. Já si myslím, že ta možnost, abychom měli pružnou pracovní dobu, je dobrá, je to něco moderního, co je jistě správné a dobré. A také si myslím, že je dobré, aby člověk mohl svou pracovní dobu přizpůsobit potřebám služby, potřebám orgánu. Zda to ale nutně musí vést k tomu, že za to člověk dostane dodatečnou dovolenou, to je jiná otázka. Měli bychom se tedy na to ještě společně všichni podívat a rozhodnout si, jaký postoj k tomu zaujmeme. A co se týče ještě těch úspor, tady bych ráda řekla, že pokud hovoříme o penězích a o reformě, z roku 2004, tak si musíme uvědomit, že tato reforma do dne ušetřila 3 miliardy a do roku 2020 ušetří další miliardy, asi 5 miliard. Znamená to tedy, že ty dosavadní pravidla, která již nyní platí, do roku 2020 ušetří asi 8 miliard eur. Ty změny, které nyní navrhuje komise, dodatečně do roku 2020 ušetří ještě 1,5 miliard eur a to tím, že se právě seškrtají pracovní místa o 5 to bude asi 180 milionů, tedy 85 veškerých úspor. A pak zde máme 90 milionů, které se uspoří novou strukturou pracovní míst a kariérního postupu a 50 milionů které se uspoří u, A, u stupňu ASD a 100 milionů, eh, které se uspoří tím, že se zavedl nový stupeň SC. Dále se také ušetří 50 milionů za ty dny dovolené, eh, které mají zaměstnanci na to, aby mohli jet eh, na domů. Takže to bude asi celkově 1 miliarda eur ročně, které se takto ušetří. Když jsem říkala, že, bych, že jistě navrhnu něco, co se bude týkat těch nových eh, pracovních míst, těch nových platových tříd. Dále chci říci, že je třeba a týká se to přechodných asistentů, tedy které nově zavádí komise, to jsou tedy ti, kteří byli eh, zaměstnáni od roku 2004 a tvoří jakousi novou skupinu. Tak zde komise navrhla, aby aby byla zmrazena eh, automatická možnost povyšování do AST 7. K tomu ovšem já ale chci říct, že když oni Eh, byly zam, byly přijímáni, tak měli možnost mít automatickou možnost až do AST 11, takže já bych tam kompromisně navrhla do AST 9. Co se týče pružné pracovní doby, tak bych si přála pravidlo, které sice umožní eh, pružné zprávu pracovní doby v rámci služby, ale eh, které nepovede současně automaticky k dalším 24 dnům roční dovolené. A další věc, co se týká nového uskupování kariér v oblasti asistentů, tak tam komise ještě navrhuje, abychom tam měli procenta, doposud to tak bylo, která umožňují tedy povýšení z jednoho stupně na další stupeň. Tam komise jaksi záměrně vytvořila jakousi zátku, či jakési zúžení, týká se to AST 9, ta má asi 20 a 25 Na to bychom se také měli ještě podívat, zda bychom to neměli nějak přizpůsobit. A dále chci říci, že byla jsem oslovena z parlamentu a také z jiných institucí v tom smyslu, že se zdá, že je třeba a nutné, aby jsme poukázali na situaci lidí s postižením a abychom definici osoby s postižením či jejich rodinných příslušníků eh, měli přesnou. Tam já ještě nemám eh, tu definici přesně hotovou. Ještě to nemám vypracováno, ale myslím si, že to je správné a že si přeji, aby to bylo v textu zákona. Protože si myslím, že si to kolegové, kteří se o to zasazují a kteří jsou, kterých se to bezprostředně týká, že to zaslouží. A dále je tam celá řada věcí, které jsem si vůbec neuvědomila. To není pouze přístup do budov. A jde to mnohem dále než zařízení korektního pracovního místa, ale i to je značně komplikované. A dále je tam několik oblastí, které se týkají pouze naší instituce a které eh, jsme již zmiňovali ve zprávě, nebo chtěli zmínit ve zprávě pana kolegyně je, když se šlo o služební řád diplomatické služby. Tehdy rada řekla ne, tady sem to nedávejte, udělejte to korektně v rámci řádného zákona a to my nyní činíme. Ta jedna věc se týká paušální sazeb pro služební cesty pro obvyklá pracovní místa, takže Lucemburg a Strasburg. A další věc, to jsou, se týká akreditovaných asistentů poslanců. Ty musí mít také možnost pracovat až do věku 67 let. Ve statutu poslanců to ovšem takto není. V minulém volebním období, když jsem vedla skupinu, pracovní skupinu pro statut eh, asistentů a poslanců, tak jsem se tomu už věnovala. Již jsme našli odpovídající formulaci a já si myslím, že by se měla odrazit, tedy i v tomto právním textu a dále. I to eh, mělo být původně ve zprávě pana Rabkaje, to je ta možnost článek 15 uplatnit i v případě politických skupin. Politické skupině si to takto přejí, instituce s tím souhlasily. Jak to přesně naformulujeme tak, abychom zajistili, že se to bude aplikovat korektně a nebude to nikdo moci zneužívat? Jak přesně to uděláme, jaké procento tam budeme mít, to ještě nevím. Děkuji vám za vaši trpělivost a na závěr bych vám ještě ráda představila harmonogram. Dnes máme tedy výměnu názoru. První eh, po tom, co máme k dispozici definitivní verzi textu komise. Já bych ráda dala svou zprávu překladatelům kolem 8. února. Byla bych vám vděčná, kdybychom 1. třetí mohli mít druhou výměnu názorů zde ve výboru. A myslím si, že by bylo vhodné, pane předsedo, kdybychom lhůtu pro pozměňovací návrhy měli tak někdy kolem 8. března. Pak bychom mohli mít další výměnu názorů 26. a 27. března a koncem dubna bychom mohli mít tady na výboru hlasování. Myslím si, že tento harmonogram umožní i ostatním výborům, aby v příslušné lhůtě mohli předložit svá stanoviska. A pak budeme mít e, opravdu dobrou pozici, protože budeme mít splněnou naši práci. A ještě krátce k situace, situaci na radě. Já jsem hovořila s celou řadu, řadou různých předsednictvím, s bývalým předsednictvím, Byly to velice dobré hovory, které jsme měli. Eh, hovořila jsem rovněž se současným předsednictvím a se sekretariátem rady. A dojem, který z toho mám, je tento. Samozřejmě, dánské předsednictví eh, má naplánované schůze pracovních skupin, ale nejsem si jistá, zda je to pro dánské předsednictví srdeční záležitost. Minulý týden jsem se snažila to dánskému premiérovi vysvětlit, jak důležitý to je. On mě velice uh, laskavě eh, ovšem odkázala na svého velvyslance a ten mě potom ujistil, že to jistě budou sledovat. Eh, rozhodně bude důležité, bude důležitá příprava rady v červnu, kde se bude rozhodovat o víceletém finančním rámci, kde si myslím, že oni tam prostě rozhodnou o určité částce, která se bude muset ušetřit a e, bude to pak povinností institucí a pak teoreticky by to mohlo jít velice rychle. A proto je důležité, abychom na to byli připraveni, abychom měli jasné mínění parlamentu, pomocí kterého budeme moci vy a samozřejmě koordinátoři vyjednávat s odpovídajícími institucemi, tedy hořit jak s komisí, jak s radou. Momentálně nic eh, na stole ještě nemáme. Já bych byla nejradši, kdybychom to mohli celé eh, vyřídit ještě rychleji, ale dobře vím, že to nejde, že tady dodržovat určité lhuty. Pane předsedo, ale apelovala bych na vás, když budete hovořit s radou, rovněž na stínové zpravodaje, pana Baldasare, On se tomu tématu věnuje již velice dlouho a intenzivně a apeluje na koordinátory. Uvědomme si, že jste v lepší pozici a byla bych opravdu ráda, kdybychom takto náš harmonogram dodrželi a využili eh, naše možnosti, které máme k tomu, abychom povzbudili radu, abychom ji povzbudili k tomu, aby té věci pokročila vpřed. Pan kolega Baltasar. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní zpravodajce za velice jasný, přesný a vyčerpávající výklad této otázky, která zcela jistě není nějak podružná. A navíc přichází ve vhodnou dobu. Samotná otázka služebních řádu úředníků je důležitá sama o sobě a v tomto okamžiku závažné hospodářské krize je zde nebezpečí, že na místo nějaké objektivní debaty se na to začne pohlížet eh, trošku jiným způsobem, trošku populisticky či demagogicky, protože i takovéto interpretace ve vzduchu jsou. Já si myslím, že je třeba k tomuto tématu přistupovat eh, s co největším množstvím informací. A já jsem eh, v těch uplynulých dnech se skutečně na to soustředila. Udělala jsem si o tom úplnější obrázek a také je třeba vyjasnit eh, spoustu takových obecných představ či předsudků o situacích zaměstnanců, které se často objevují v médiích. Například je zřejmé, že v celkovém rozpočtu EU se náklady na zaměstnance pohybují kolem 3 a platy a počet zaměstnanců je v podstatě menší než počet zaměstnanců městského úřadu v Paříži. Nejsou zde 13. platy. Ti úředníci v podstatě pracují pro půl miliardy obyvatel. Průměrný plat je pět tisíc euro. Takže je třeba přihlédnout k tomu, že často se využívá různých eh, nepřesných pohledů na tuto situaci, zvláště ze strany médií. A pokud jde o představitelé určitých eh, těch, kteří zastávají tu úsporná opatření, tak ti často platí své úředníky mnohem více, než jsou placení úředníci Evropské unie. Takže pokud jde o tu zprávu paní eh, zpravodajky Dagmar roth berend kterou zde velice podrobně ilustrovala, myslím si, že jde o zprávu vyváženou. Samozřejmě, že vždy jde určité body ještě zdokonalit, prohloubit, případně vidět jiným způsobem. Nicméně cíl jak výboru, tak celého Evropského parlamentu je plně v souladu se současnou atmosférou a celkovou situací Evropské unie. Je zde tedy cíl obecného snižování výdajů v celkovém objemu 1 miliardy euro za rok, což se připojuje k té k tomu cíli 5 miliard, které byly uspořeny již v důsledku reformy z roku 2004 a tyto plně v souladu s těmi úspornými opatřeními, která se přijímají všude kolem nás. A proto snížit o 5 eh, počet eh, zaměstnanců je jedním z takovýchto nástrojů. Možná, že i zde bychom měli vyhodnotit, eh, která instituce by měla k tomuto omezení přistoupit, protože je trošičku absurdní, že Evropský parlament nejprve od Lisabonské smlouvy obdrží více pravomocí a poté by mělo zde docházet ke stejnému snižování jako v případě Rady a komise. Možná by bylo dobré tento cíl tedy nějakým způsobem eh, více rozprostřít mezi institucemi. Dále, pokud jde o různá další ustanovení, která Dagmar eh, představila, eh, které by tedy umožnily další úspory, například eh, zvýšení eh, věku odchodu do důchodu ze 63 na 65 let, nejnižší mez věku od, od věk, věku odchodu do důchodu z 55 na 58 let, zvýšení počtu odpracovaných hodin za zachování stejného platu. To je celá řada možných kroků, ale já si myslím, že důležité by bylo zvážit také to, že ty eh, pracovní kariéry by neměly být eh, naprosto automatické. Možná by to mělo být trošičku více formalizováno, měly by ty konkurzy být více selektivní, dříve než eh, tedy někdo postoupí na ty nejvyšší příčky žebříčku. Možná, že zde něco probíhá příliš automaticky a to by asi bylo třeba korigovat. A pokud eh, tedy někdo skutečně dosáhne zodpovědné pozice, mělo by to být eh, s ohledem na jeho zásluhy a na jeho pracovní produktivitu, kterou by bylo možno nějak objektivně dokázat. Je zde i další řada aspektů, které bych chtěl ještě prohloubit. Týká se to například té nové kategorie AST, těch eh, sekretářských pracovníků, dále se to týká i asistentů, smluvních agentů, kde se ta doba kontraktu zvyšuje ze tří na šest let to mě trošičku mate, protože já si myslím, že my bychom neměli být ti, kteří eh, zvyšují tu nepravidelnou pracovní dobu, tu nejistou pracovní dobu. Myslím si, že je velice obtížné někomu, kdo zde šest let pracoval, říci na shledanou, jděte si hledat jinou práci. Takže je třeba na jedné straně snižovat základy, eh, snižovat výdaje, ale na druhé straně také přihlížet eh, k tomu, že zde ti pracovníci musí splňovat určité požadavky. Musí například znát tři jazyky, musí velice podrobně znát svůj obor činnosti. A na druhé straně se zde také hovoří o určitých privilegiích, ale možná to v podstatě prostě nejsou privilegia, protože tyto osoby musí pracovat v zahraničí třeba s celou svou rodinou. Prostě když nějaký úředník přijede pracovat do Bruselu, tak to není to tež, jako když pracuje v Římě nebo v eh, Londýně. V podstatě musí sem za ním třeba přijet manžel nebo manželka a nemá již takové možnosti uplatňovat svůj model života, nemá pracovní možnosti, jako by měl nebo měla ta partnerka doma. Navíc ten belgický pracovní trh není příliš eh, jednoduchý, pokud jde o zařazení na něj. Takže já se domnívám, že je skutečně třeba nalézt zde rovnováhu. Plně souhlasím s tím eh, harmonogramem, který paní zpravodajka navrhuje. Samozřejmě musíme určité věci ještě prohloubit, ale nemůžeme to prodlužovat do nekonečna, to projednávání. Ani ve výboru samotném, ani v Evropském parlamentu. Myslím si, že každý z našich kolegů by měl do projednávání této problematiky přispět, to je pravda, a musíme tedy také odvést svůj kus práce. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní paní kolegyně Lichtenbergerová. Děkuji. Děkuji rovněž za obšírné, obšírný úvod do problematiky. A chtěla bych se tady věnovat jenom několika zásadním otázkám, protože o detailech jistě budeme ještě diskutovat velice často. Za prvé, já stílím mínění kolegyně, že není možné, aby to bylo tak, a že e, vlastně veškerá tíha těch úspor půjde na medra žen. Že tedy právě ta pracovní místa, která vykonávají zejména ženy, budou nejvíce postižena dopadem úsporných opatření. Podle mého názoru je to z hlediska diskriminace nepřijatelné. Je to bohužel běžná praxe. Já jsem to zažila už v rámci reform v mé vlastní vlasti, ale eh, neměli bychom takto se chovat a tu praxi podporovat. A další, a to se týká zaměstnávání osob s postižením. V některých zemích máme závazky, kvóty, platné. Jak to vypadá eh, v institucích? Já si myslím, že zde není třeba argumentovat eh, zvýšit náklady, to jsou prostě závazky a povinnosti, které vyplývají z pravidel pro rovnoprávnost a je to podle mě správné a nutné a proto je třeba se tomu pečlivě věnovat a dobře si zvážit, jak to upravíme. Velice mě udivila jedna věc a týká se to toho, co jste řekla o těch různých eh, procentech, jak instituce nabíraly nové zaměstnance. Velice mě eh, zaujalo to, co jste řekla o výboru regionu, což je naší velice oblíbené pódium pro místní zastupitele, které to využijí, kteří pak doma jak si velice kritizují evropské instituce, takže to bychom si také měli uvědomit, když přicházíme s takovými to argumenty. A co se týče eh, nutných argumentů v tého věci, tak si myslím, že je to důležité, abychom vše srovnali s vybranými zeměmi, se situací ve vybraných zemích a rovněž, abychom to srovnali, a to pan Bardazaj říká také, abychom si srovnali ty různé nároky, respektive tu odlišnost těch nároků, které jsou kladeny na národního úředníka a na úředníka, který je činný v institucích Evropské unie. Ty nároky jsou prostě jiné, jsou jiné ty požadavky na kvalifikaci takového člověka protože v některých zemích eh, je to, jsou lidé přijímaní na základě příbuzenských svazků, někde na základě konkurzu. I to je třeba zohlednit a dobře si to porovnat. A Není možné tady zohledňovat populistické argumentace některých médií, všichni je známe. Musíme se na to připravit, že přijdou a sami se musíme vyzbrojit velice dobrými argumenty, abychom E, neměli tu situaci, že se tady bude argumentovat úplně zvráceným způsobem. Jde rovněž o to, abychom to porovnali s národními zprávami, s národními úředníky a s jejich požadavky a potřebami a zase s našimi požadavky a potřebami a takovéto paušální krácení zaměstnanců o 5 stejným způsobem ve všech institucích je podle mě obrovská chyba, protože ty požadavky na instituce různým způsobem narůstají či se snižují. Příklad. Já jsem chtěla bych říct, že tady máme například instituci, která se snaží pomocí jednotného nebe určité věci vylepšit, tedy tuto oblast a zjednodušit. A chci říci, že některé národní instituce potom eh, nechtějí eh, se vzdávat svých kompetencí. To není náš problém. To je problém národních rozhodovacích mechanismů, kde někdy více platí národní hrdost než věčné, věcné potřeby. Takže i zde se nevyužívají možnosti potenciál úspor, které existují a jsou to samotné členské státy, které tyto možnosti nevyužívají. Na to jsem chtěla také jasně poukázat. A velice důležitá věc, já jsem to rovněž zažila v rámci reform v Rakousku. Ten automatický kariérní postup, automatické povyšování. To je opravdu problém. Když začnete na velice nízkém stupni a skončíte na velice vysokém stupni a chci říct, je někdo, kdo je takový nenápadný, klidný, nic nedělá, neškodí. Když někdo takový, jak si nerušeně, si klidně postupuje až do té nejvyšší platové třídy, a všichni ostatní, které se snaží a angažují více a více se věnují své vlastní instituci, ty pak i hned dostanou problémy. To jsou věci, které existují ve všech organizacích, ale chci říci, že existují zkušenosti v tom, že když se ty nejnižší stupně poněkud navýší a ty, nejniž, ty nejvyšší poněkud sníží, tak je to eh, v podstatě mnohem spravedlivější systém, protože náklady, který nikdo má, eh, náklady člověka jsou vysoké spíše v pokročilém věku. V takovém věku eh, mají lidi děti, chtějí být mobilní, chtějí mít určitou bázi. Takže takové to argumenty s tím, že bychom ty platy zaměstnanců, kteří začínají, eh, ještě více snížili, tam jsem opravdu proti tomu, protože to uvede zaměstnance do prekérní situace. A chci říct, že již nyní máme například na univerzitách velice negativní zkušenosti s těmi pětiletými smlouvami. Někdy se jedná o velké výzkumné projekty, které nejsou realizovatelné, protože se tam neustále mění zaměstnanci a není tam vůbec žádná kontinuita. A poslední poznámka týká se to také té oblasti eh, AST. Tam jsem proto, abychom co nejvíce podpořili mnohonárodnost, protože si nemyslím, že je smysluplné, aby, a řeknu to ošklivě, ale opravdu se to tak děje. Kdybychom tam měli jakýsi definovanou jenom oblast e, lidí, kteří by se na tato místa rekrutovali, to prostě není dobré. Jinak vám děkuji a doufám, že budeme mít produktivní diskuzi, kterou bychom měli vést pomocí skutečných argumentů. A Dobře víme, že média rozšiřují polopravdy eh, nebo to celé překrucují. To bude tak i nadále. My se na to musíme připravit, protože jinak eh, se tady budeme zabývat pouze detaily a ten pohled na celek se ztratí. Předseda, děkuji. Já bych ještě na závěr dal prostor paní zpravodajce, aby nám řekla, co se ještě vše připravili paní Tain je to tady stínová zpravodajka, děkuji, děkuji paní zpravodajce o, za její jasná vyjádření, o to, také za to, že se již vyjádřila, vyjádřila svůj postoj v několika sporných bodech. Já s mnohým souhlasím, ale chtěla bych podtrhnout, že musíme šetřit. A přitom všem, co jsme si právě vyslechli, a přitom všem, co eh, vše požadujeme od eh, států na jihu Evropy, musíme sami jasně ukázat, aby tady ne, narůstá euroskepticismus. Musíme ukázat, že jsme schopni eh, dát dobrý příklad. A musím říci, že mě nejenom udivilo, řekla paní Lichtenbergová, mě šokovalo, že výbor regionu navýšil svůj počet zaměstnancům o 140%, protože já o si myslím, že příspěvek práce tohoto výboru pro parlament je důležitý a já se velice vážím výboru regionu, ale i přesto, když hovoříme se zástupci, kteří tam eh, pracují na a jsou činní ve výboru regionu, oni říkají, že je to pro ně jediná možnost, jak se mezinárodně či na evropské úrovni setkat a vyměnovat si názory. To je jistě dobrý argument, ale zda opravdu proto potřebují takový vysoký počet zaměstnancům O tom si troufám pochybovat. A nyní, eh, co se týče zaměstnanců u Evropského soudního dvora, vy jste říkala, že se změnili pouze nepatrně. Paní Rodberent, měla byste prosím konkrétní údaj, mě by zajímal. A ještě další věc, a to je také zajímavé, že třetí eh, tedy moc neboli soudnictví je tak nějak mm, eh, že se mu nevěnuje dostatečně. Hm, Dále to pětiprocentní seškrtání pracovních míst paušálně, k tomu dojde pouze, když eh, nebudeme schopni se dohodnout na politických řešeních. A já doufám, že budeme schopni se dohodnout. Eh, I příklady z našich vlastních členských zemích ovšem zase ukazují, že se to někdy nedaří se shodnout na rozumných řešeních. A ještě otázka paní, na paní zpravodajku. Já si myslím, že je důležité, aby jsme se všemi zaměstnanci ve všech institucích zacházeli rovným způsobem. Eh, my jsme tedy dostali 14.9. Eh, jakousi poznámku, kde byla snaha eh, tu strukturu platu a eh, veškeré ty příspěvky a nároky jakýmsi způsobem podkopat. A pokud já jsem to správně pochopila, tak ta snaha zkroskotala. Pro mě by bylo v té souvislosti důležité, abychom se přesně podívali na to, jaký mají úředníci a zaměstnanci čistý výdělek, protože tady máme tu problematiku toho daňového systému. Nemůžeme analyzovat platy bruto, musíme analyzovat čisté platy, čistý příjem a ne nějaké hrubé platy, protože to nám potřebné informace neposkytne. A další věc, a paní Ruth Peren to nepokládá za tak důležité, to je to snížení ročního nároku na dobu na cestu domů. Hm, já jsem si to uvědomila o Vánocích. Parlament pracovat do 21.12. Já jsem v podstatě tady v téměř zavřeném parlamentu seděla bez pracovníka, i když jsme měli hodně práce a doma, když se na to podíváme, se pracuje až do 23. dokonce i někdy tady v Belgii do 24. prosince a to velice pilně například v Belgii až do večera. A tady v parlamentu již bylo už od 21. mrtvo. Já si myslím, že je možné se dostat i do nejzdálenějšího místa na Finsku nebo ve Finsku či na Sicílii pomocí moderních eh, dopravních prostředků během jednoho dne. Takže si myslím, že nezávisle na tom, odkud pracovník pochází, tak potřebuje pouze jeden den a ne dva nebo tři dny. Já totiž mám Eh, problém s tím, když musím zodpovídat na otázku, co to je vlastně tyto dny, kdy je parlament uzavřený. Já si myslím, že buď má někdo nárok na dovolenou nebo na Eh, rekompenzaci přes času, ale nějakou dodatečnou kategorii, nějakou zvláštnou kategorii doba nároku na cestu, já si myslím, že v současné době by něco takového existovat nemělo a my tím vlastně vytváříme prostor, kde je možné na nás masivně utočit a já opravdu doma nevím, jak to lidem vysvětlovat. Paní kolegyně Tajně, předseda ta otázka, eh, jak se postavíme k této alezíze, eh, k tomu šetření, to bude ještě tématem na schůzi koordinátorů. A tam bude i účastná paní zpravodajka. Děkuji. Jo, mi preme dire che la complessità... Kolega Kargány, já bych potřeboval uh, skutečně zde zdůraznit, že to, jak komplexně paní Rodberen tu zprávu podala, svědčí o její důležitosti. Podobně o tom hovořil i kolega Baldassare. Já si myslím, že máme povinnost změnit strukturu evropských institucí. Já, abych řekl pravdu, tu problematiku neznám eh, podrobně a proto se zmíním o metodě práce. Víte, že v minulém volebním období jsme se snažili zavést určitý rámec pro parlamentní asistenty a myslím si, že to usnesení bylo nakonec velice úspěšné. Vidíme to i s tím dvou a půl letým odstupem. Máme dobře fungující systém, na rozdíl od toho dřívějšího, který byl zcela neorganizovaný. Je třeba tedy zaměřit se na profesionálnost institucí a to jak pokud jde o jejich úředníky, správní strukturu, tak také parlamentní asistenty, kteří mají v tom systému zásadní úlohu. Pokud eh, si pan předseda Léne vzpomene, tak eh, my jsme postupovali tak, že jsme provedli určité šetření ve všech členských státech s výjimkou Itálie, která se poté nepřizpůsobila. Italský parlament byl tomu velice kritický. Nicméně ty ostatní struktury zareagovaly a myslím si, že nám to šetření velice pomohlo k tomu, co jsme poté vytvořili a že to uspokojuje všechny, včetně asistentů samotných. Já si myslím, že tento problém musíme vyřešit do léta. Nemůžeme to protahovat do nekonečna, i když se nejsem tak jistý, zda bychom to vůbec mohli stihnout. A v této souvislosti bych eh, paní zpravodajce, předsedovi a všem kolegům navrhl, abychom provedli určitý průzkum, který by přihlédl k situaci v jednotlivých členských státech, protože tento problém může být Eh, vyřešen eh, rovnovážně pouze, pokud se na to podíváme komplexně. A podobně, jak již řekl kolega Baldasáre, musíme sloučit ta úsporná opatření a šetření s nezbytnou efektivitou. O tomto problému se v Evropě velmi hovoří. Já pečlivě sleduji situaci v Itálii a zde v podstatě často se hovoří o různých úsporných opatřeních, která však jdou na úkor samotné kvality té práce, takže stejně do rozpočtu to nepřinese žádné příjmy. Na toto si musíme dát pozor, protože profesionalita evropských institucí, které jsou v krizi tak jako tak, to si myslím, že je skutečně naprosto zásadní hodnota a proto se musíme snažit o dodržení té rovnováhy a úspory nemohou jít na úkor profesionality. Já tedy přispěji k prohloubení eh, zprávy paní zpravodajky a jsem připraven kdykoliv poskytnout svůj příspěvek. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo kolega Masip. Děkuji, pane předsedo, také jen stručně, protože si myslím, že mnoho již bylo řečeno. A kromě toho ostatně výtečně to vysvětlila naše paní zpravodajka. Nicméně nechtěl bych eh, nepoukázat na tři věci, které tady vyvstaly v zápalu té dnešní rozpravy. První věc týkající se postižených. Já souhlasím s kolegní Lichtenberg, která hovoří o tom, že kvóty v některých zemích společenství fungují výjimečně dobře, tedy ty kvóty pro postižené. Nicméně já si myslím, že je ale mnohem důležitější to, aby postižení občané měli přístup k testům, ke zkouškám, ke konkurzům a to za rovných podmínek a aby mohli tedy i prostřednictvím toho překonat ty překážky, které jim způsobuje jejich postižení. Druhá věc, když se hovoří o soudním dvoru, tak eh, tady souhlasím s těmi všemi, kteří trochu dobře znají fungování soudu, že je důležité mu dodat opravdového významu, zdůraznit ho. A chci říci, že to samé jádro soudního dvora v rámci jeho rozhodování se zakládá na rychlosti překladu, protože Překlady jsou naprosto zásadní pro to, aby mm, Senát a příslušní soudci mohli řádně rozhodovat a aby se veškeré řízení neprodlužovalo. U soudu eh, je tedy také je to důležité pro samotné soudce, protože v podstatě Oni rozhodují v jazyce, který někomu není vůbec blízký, tedy ve francouzštině. To znamená, kyperský soudce se musel maximálně vynasnažit a naučit se francouzštinu, kterou původně neznal, ale nyní tedy vyřkne i ta závěrečná rozhodnutí soudu právě v té francouzštině. To je tedy to obrovské jazykové úsilí, které od nich vyžadujeme v podstatě na všech úrovních, ve všech evropských institucích toto vyžadujeme. Ale víme, že tedy co se týče písemných překladů, tady to není zas úplně stejné, protože eh, někdo musí tedy tím jazykem i hovořit a nejen mít ten text dostatečně dobře přeložený. Takže já si myslím, že opravdu bychom měli podpořit tady toto úsilí některých institucí. A ještě chci zdůraznit jednu věc. Vím, že se tu již hovořilo a bude hovořit tedy o té závažnosti v uvozovkách snížení o těch 5% zaměstnanců. Ano, může to být závažné, může to vést k problémům, ale co je důležité, my v tuto chvíli opravdu musíme převzít zodpovědnost a říct si tedy, co to znamená to snížení o 5%. Je to požadavek na nás všechny, chcem, musíme jasně poukázat na ty důvody, na nezbytnost řádného řízení této instituce, ostatních institucí, aby opravdu došlo k 5% snížení pak omezit určité obcházení pravidel, určité úniky na jiných odděleních. Ano, to je taky důležité, ale prosím, nejdeme tady tou cestou, abychom všem přikládali, že jsou naprosto nezbytní, protože to je to špatné, jsou ty špatné postupy pasivního vůdce. Opravdu si musíme stanovit ten cíl 5%, ale pak tedy nesmíme říkat, ne, my jsme naprosto nezbytní, u nás nic neškrtejte. Když tedy někde budeme muset seškrtat o více procent, tak se můžeme podívat, zda i u jiných eh, jsme někde seškrtali více nebo třeba méně. On by pak ten výsledek eh, dosáhl té hodnoty 5%. Řekneme těch, pět, těch čistých 5%. Já si myslím, že nyní eh, zažíváme opravdu zásadní dobu na úrovni Evropské unie a pokud si přejeme tedy přispět k těm obecným škrtům, tak eh, je dobře, eh, dobré říci, že tedy i na těch naprosto nezbytných místech se řádným způsobem seškrtalo. Děkuji. Chtěla by komise se v rámci naší rozpravy vyjádřit? Prosím. Merci, monsieur le, le président. Děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že paní zpravodajka velice podrobně shrnula jednotlivé body návrhu, který na konci prosince byl předložen. Hovořilo se zde také o těch eh, faktických otázkách. Možná bych mohl na některé z nich zareagovat. V první řadě se zde hovořilo o růstu počtu zaměstnanců v institucích. My potvrzujeme ta čísla, která zde byla zmíněna. Ještě upřesním, pokud jde o Evropský soudní dvůr, tam narostl počet eh, zaměstnanců také podobně jako ostatní instituce, včetně Evropského parlamentu a Evropské komise. Pokud jde o kariéru, a ty jednotlivé kategorie. Tedy pokud jde o e, ty AST, zde jsme navrhli novou strukturu pro pracovníky vykonávající sekretářské práce. Já si myslím, že zde je možná trošičku nedorozumění. Toto není ta nejistá pracovní doba. Jde o úředníky, Původně zde byl návrh zaměstnávat tyto osoby jako smluvní zaměstnance, nicméně rozhodli jsme se pro úředníky, protože ten původní návrh neměl eh, podporu a my jsme tedy navrhli ten počáteční plat pro ty AST 2500 euro na místo původního návrhu 2600, euro. A také navrhujeme, aby počet těch stupňů AST v té platovém říšce byl šestistupňový a maximální Plat zde byl tedy něco přes 4300 euro. A opět zúraznuju, že je to pracovní zařazení jakožto úředníci. Dali jsme samozřejmě přihlédli k tomu, co paní zpravodajka eh, říkala o popisu této kategorie AST, tam s tím souvisí dva závažné problémy. Ta první operace, kterou v této souvislosti navrhujeme, je vytvořit eh, v rámci funkční skupiny asistentů dva typy První typ to by byl asistent AST1 až AST9 a poté by zde byl hlavní asistent AST10 až AST11, což by umožnilo zmírnit určité obavy a více zohlednit ty zásluhy, protože AST 10 až AST 11 by bylo vyhrazeno pouze pro ty osoby, které jsou schopny plnit určité zodpovědné úkoly. V eh, současné době máme v institucích eh, určité pracovníky, kteří jsou v tom eh, přechodném období na základě reformy z roku 2004. Měli jsme kategorii A, B, C, D, tedy čtyři kategorie a v současné době v kategorii ředníků AST máme rovněž eh, zaměstnance, kteří dříve spadali do kategorie D, C nebo B. A vedle toho od roku 2004 jsme nabírali další zaměstnance a zde je tedy jakási směs eh, úředníků, kteří byli nabíráni těsně před rokem a těsně po roce 2004 a jejich, štat, jejich status, jejich postavení po roce 2013 musíme ještě upřesnit. Tam je tedy ta situace trošičku komplikovanější. A ještě chci zareagovat na jednu připomínku paní zpravodajky, pokud jde o AST 1 po roce 2004. A tehdy, když byl po roce 2004 zveřejněn konkurs, tak eh, v podstatě eh, to zahrnovalo kategorie AST 1 až AST 11. To znamená, přináležitost do této skupiny AST1 až AST11, že to není v podstatě nic fixního, protože os, pracovníci se i v rámci těchto kategorií vyvíjejí. A my navrhujeme, aby tito pracovníci byli zařazeni do kategorie AST 1 až 7, přičemž by to nebylo ale blokováno okamžitě, protože ti pracovníci, kteří byli nabráni po roce 2004, jsou v současnosti AST 1, 2, maximálně AST 4. Takže stejně by se k tomu AST 7 dospělo až někdy za 10-12 let. A během těch 10 až 12 let samozřejmě ti pra... ta situace může zase e, změnit. A daný pracovník může samozřejmě přejít z AST 1 až 7 do AST 1 až 9. A tito pracovníci by tedy měli 10 eh, let na to, aby ve svých funkcích mohli postoupit. Pokud jde o ty další změněné body, vedle toho pracovního postupu, se zde hovořilo i o těch nejvyšších úrovních eh, AST. Já bych ještě zdůraznil důležitý dopad na úspory, které budou eh, v důsledku těchto strukturálních změn nebude se to týkat pouze odměn, ale také penzí, důchodů. Často jsme za to kritizováni, za tu úroveň penzí úředníků, institucí a proto je také třeba to reformovat. protože ta opatření často mají velice závažný dopad, tedy nejen na ty položky, které jdou na platy, ale také na penze. Takže to bych chtěl ještě zdůraznit. Dále, pokud jde o dlouhodobé úspory, poznamenali jsem si poznámky paní zpravodajky k tomu, že do roku 2020, 30 až 40 se snad ta hospodářská situace zlepší, jak si všichni přejeme. My jsme zde předpokládali ty dlouhodobé úspory 1 miliarda euro za rok. To jsou tedy ty dlouhodobé úspory a ta dlouhodobost těch našich eh, simulačních eh, projektech eh, je spíše do roku 2050 než do roku 2040. A u odměn by to mělo být asi 450 milionů a ten zbytek by tedy měl, měly představovat úspory na penze. Rovněž zde padly připomínky týkající se dovolených. Paní zpravodajka zdůraznila ten krok, který navrhujeme, tím je to snížení dní určených na cestování úředníků v současnosti, pokud tedy eh, mají bydliště mimo Evropskou unii, mimo, mimo Brusel, tak dříve to bylo 6 dní, my navrhujeme zkrátit to na 3 dny. A dále také navrhujeme snížit proplácení cestovních náhrad úředníků při návratu do vlasti nebo do práce a opět zde navrhujeme odlišnou metodu výpočtu. A dále se zde hovořilo o uh, handicapovaných osobách a samozřejmě, že i e, tomu se budeme věnovat. Děkuji za váš doplňující příspěvek a nyní má slovo Pětr Dagmar. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Livaserovi z komise, že se vyjádřil k celé řadě bodů. Já bych teda stručně chtěla něco říct k tomu, co tady nadnesli kolegyně a kolegové a zodpovědět některé otázky a Například pan Báda zade zcela správně poukázal ještě jednou na to, stejně tak jako ostatní, že je třeba se podívat na tu strukturu kariérního postupu a na ten automatismus v kariérách a že od určitého stupně opravdu to znovu zvážit a podívat se na to, co je to správné. Já zcela podporuji návrh komise. A to je ta jediné, co v oblasti AST zcela podporuji, totiž to, abychom do posud měli oddělení u těch normálních AST, které půjde od, od, od devítky, abychom měli ty zvláštní postupy pro AST 10 a 11. To je zcela v pořádku. Abychom tam měli tuto dělící čáru, to vůbec nechci kritizovat, ani to nechci spochybňovat. Tady hledím do těch posledních řad, když se podívám na kolegy eh, kteří zastupují zaměstnance, chci říct, že opravdu přesvědčení bojuji za oblast AST, ale myslím si, že v této věci doufám, že i zastoupenci zaměstnanců mě řeknou ano, že je to v pořádku, že prostě je možné a můžeme očekávat od lidí, že od stupně AST 9 se prostě budou účastnit dalšího výběrového řízení. Dále, co se týče situace smluvních zaměstnanců, my máme stále ještě velice obtížnou situaci v rámci smluvních zaměstnanců. Komise tam tady prodlužuje maximální dobu platnosti smluv z 3 na 6 let. To je velice dobré, ne? protože samozřejmě není to ideální věc, ale je to určitě dobré. Je třeba tady se vyhnout diskriminaci, abychom nediskriminovali ty, kteří prošli velice obtížným konkurzem, kterým já bych možná nikdy neprošla. A abychom tady měli ty, kteří mají smlouvu, jsou smluvní zaměstnanci, byli přijati, ale za úplně jiných podmínek, podobně velice jednodušších. Když pan Madaze říká, že je špatně, když se potom po šesti letech vyhodí, eh, já nevím, já bych to takto nechala, ať si každý k tomu vytvoří svůj vlastní úsudek. Paní Lichtenbergerová Chtěla bych vám poděkovat za vaši podporu, protože opravdu ta oblast AST a opravdu to chci znovu potrhnout, týká se to z 85% žen, které my se snažíme pozbuzovat k tomu, aby pracovali. A to je také důvod, proto, proč chci zůstat pružná o pružné pracovní doby, ale přesto chci, aby to bylo upraveno korektně. Paní Michtenbergová řekla něco, co řekl také pan Masip, a to je situace osob s postižení. Kvota, a to je zajímavé, vlastní problém vůbec není a tady má pan Masip pravdu. Pokud bychom vůbec uvažovali o kvótě, tak bychom rovněž museli se podívat, jaké jsou ty předpoklady eh, to, jak vypadá to přijímání, ty konkurzy, jaké tam jsou podmínky. Ale to nebylo to hlavní, o co šlo těm kolegům a kolegyním, se kterými se hovořila. O jim šlo o to, abychom v právním textu měli odkaz na toto, aby to bylo více než umluva OSN. Eh, umluva OSN, kterou by instituce neprováděly, by nám také nepomohla. Takže je třeba, abychom se nezávisle na kvótách měli pracovní dobu pro osoby s postižením či jejich příslušníky, která bude vhodná. Eh, rovněž abychom měli jednoduchý přístup, abychom jim věnovali pozornost. A to je tak rozmanité, natolik rozmanité. Říkám, stále ještě nemáme definitivní formulaci, abychom měli formulaci, která by zároveň dostatečně obecná a zároveň dostatečně přesná. A my na tom stále tedy pracujeme dále. Paní Lichtenbergerová říkala, že eh, je nutné to srovnat se situací v českých státech a podívat se právě na ty odlišnosti. My jsme e, naštěstí, a děkuji za to, z Evropské komise obdrželi e, pomocnou ruku. Například nám poskytla v přehled situace, jak to vypadá v oblasti důchodů. A já jsem včera již e, o tom hovořila s panem Baldasarem. Zde bychom se mohli zvážit, co z toho použijeme, jakožto jakousi podanou rukou poslancům, jak to vůbec mohu zpracovat ale pomůže nám to pouze omezeně, protože způsob, jak se v členských státech učeníci přijímají, je zcela je odlišný. Například v Německu je to velice jednoduché, když pokud se člověk stát úředníkem, ale v Evropské unii je to velice obtížné. Dále, některé věci je možné srovnávat, například eh, příspěvky do duchového systému v Evropské unii. Ano, úředníci platí 11%, v některých zemích neplatí vůbec nic, nebo platí velice málo, maximálně 4%. Dále, věk odchodu do důchodu. Eh, takovéto věci můžeme srovnávat. Rovněž ale nemůžeme srovnávat platy a já také nejsem ochotná je srovnávat, nejsem ochotná srovnávat plat úředníka, který pracuje v Berlíně, doma, blízko eh, možná místu, kde vyrostl, kde studoval, kde chodil do školy, srovnávat tento jeho plat s platem úředníka, který pracuje v mezinárodní organizaci. To bychom tady srovnávali jablka s hruškami. Tady je třeba to srovnávat jablka s jablkami, tedy s pracovníky, kteří pracují na velvyslanectví nebo v některé jiné mezinárodní organizaci, ale ne s národními úředníkami. Dále se můžeme podívat na to, co například vydělává stálý zástupce. A naše transparentní národní státy, kteří si přejí mít všechno neustále tak transparentní a my transparentní eh, jsme, my tam nemáme žádné skryté příspěvky, vše je to naprosto transparentně obsaženo v právních předpisech. Zcela jiná situace je v členských státech. A ještě jedna má prosba, která dosud nebyla splněna, nevím, kdo by mi mohl splnit. Já bych si přála takový přehled. V roce 2004 jsme ho měli. Nemůžu tady soudit eh, posuzovat, jak byl dobrý, ale byl tady, byl ten úkol tady. A to bylo v době, kdy ještě stála zastoupení českých států v Bruselu, byla poněkud otevření a ráda poskytovala informace. Já bych ráda věděla, kolik, eh, eh, jaký plat má úředník v rámci stáleho zastoupení, jaké paušály tam má, jakého kuchaře si může dovolit zaměstnat, jaký peníze má na to, aby mohl chodit každý den do restaurace. Já vím, že to existuje, já to nedokážu přesně po čísle, eh, má nárok jednou jednoročně na auto, jednoročně na pohovku nebo na dvě pohovky. Já to nedokážu přesně vyjádřit, ale vím, že to existuje a já pokaždé prosím, prosím komisi, aby mi tento toto přání splnila, protože s těmi my to musíme srovnávat. Mně úplně stačilo, když jsem se například podívala na to, jak vypadá platová struktura v našich eh, členských státech, které tak bojují za úsporná opatření. Například eh, v období 2010 až 2011 došlo v Belgii k navýšení platů o 3,5%, ve Francii o 2%, v Německu 1,3%. A Německo zároveň pro rok 2012 zavedlo 13. plat, což znamená další navýšení platu o 2,4 To tedy znamená, že Německo během dvou let navýšilo platy e, veřejných úředníků o 3,7 To je velice zajímavá informace. E, Velká Británie o 1,3 Komise navrhla pro rok 2011 navýšit platy o 1,7 myslím. Členské státy pak e, Evropské komisi ji za to velice kritizovali, tento návrh zamítli a komise opět musí žalovat eh, u soudního dvora. To jenom proto, abyste získali takový jakýsi přehled, eh, pocit z toho, jak to vypadá, že v určitých věcích jsme si rovní a v určitých rozměrně ne. Já jsem velice vděčná paní Lichtenbergové, že tady poukázala na výbor regionu. Ano, v absolutních číslech je to 540 zaměstnanců, ale přesto je to navýšení 140% a to je prostě 140%. To je pravda. Já vím, generální tajemník pan Štál to nerad slyší, když já tady neustále rozprávím o své lásce k výboru regionu. Ono je to důležité, aby eh, komunální zástupci a regionální zástupci mezi nás mohli přicházet do Bruselu. Já to sice v rámci aktuální Eh, práce moc nepozoruji, ale myslím si, že je to hezké, že lidé, kteří eh, přijíždějí do průzezu, sem přijíždějí, samozřejmě dostávají své denní diety, náhrady a tak dále, to je legitimní. A na druhé straně, když jsou pak doma, tak rozšiřují populistické názory a proto si myslím, že bychom z tohoto důvodu tedy nemuseli navyšovat personál výboru regionu o 140%. Další věc. Pokud pracovníky potřebují, můžeme jim je poskytnout, ale je třeba je dobře využít. A dále chci říct něco o těch šetřeních v členských státech, kde je zajímavá eh, situace. Například v Německu jistý vysoce postavený úředník najednou zmlkne, když se ho zeptáme eh, na jeho dodatečné příspěvky a náhrady, tedy na to ne na to, co je veřejné, ale na to, co má k tomu ještě dodatečně. Takový člověk i hned zmlkne. Můžeme se tedy jednotlivě zeptat každé členské země, jak to tam přesně vypadá, se sbírat si jejich odpovědi a myslím, že to by byl náš pěkný příspěvek pro první duben. Pak ukázal na to, že co se týče e, snížení postu zaměstnanců, ano, já si myslím i nadále ano, musíme ukázat, že chceme snižovat počty a že e, chceme také, aby Eh, jsme měli nové zaměstnávání pracovníků na jiných eh, funkcích, ale v rámci našich možností a ty je třeba dokázat. Paní Tajn poukázala na to, že musíme všechny se všemi přicházet rovným způsobem a říkala, že je třeba, aby vše odvíjeli od čistého příjmu. Paní Tajn, mrzí mě to, ale já si myslím, že to není správný přístup, který nás dovede k našemu cíli, protože čisté příjmy nic neříkají o člověku, který se za nimi skrývá. Možná to, že má manžela, který nepracuje a proto dostává vyšší příspěvek na domácnost, nebo se dozvíme to, že má 3, 4, 5 dětí. Takže kdybychom toto takto učinili, tak bychom vlastně nezacházeli se všemi zaměstnanci rovně a proto je třeba vycházet z hrubého platu. Dovolená, ty dny. Řekla bych to poněkud obecně. Je správné, že o tom vedeme debatu? protože chceme být dobrou zprávou. Ale nechci, abychom vedli populistickou diskuzi. A rovněž tady nezačnu vypočítávat, v jaké členské zemi máme eh, takovéto dny pro úředníky, protože to také existuje. Tak, takzvané dny pro domácnost, to existuje. Po léta to existovalo například v Berlíně, že úředníky dostávali dny na domácnost, na nákupy a na rodinu. Opravdu toto existovalo. Pokud jsme tedy přesvědčeni o tom, že jsme mezinárodní institucí, stejně jakožto ostatní mezinárodní instituce, že jsme mezinárodní zprávou s úředníky, s obrovského prostoru, je to 27 členských států. V takovém případě je správné říci, tito lidé, tito úředníci mají právo na to, aby jeli domů, do svého domova a tam eh, pěstovali své rodinné kontakty. To si přeci přejeme. My přece my nechceme, aby se vzdali své rodinné historie, své kultury, aby se vzdali kontaktu se, ke svými rodinami, aby opravdu spálili všechny mosty. Ta možnost jednou ročně jet domů, která existuje při všech mezinárodních institucích, dokonce i u Evropské investiční banky. Tuto možnost já nespochybnuji, já ji respektuji jakožto možnost balíčku, pomocí kterého se snažíme vlastně přilákat úředníky a udělat pro ně pracovní místa atraktivními. Protože pokud přijímáme úředníky, tak oni se nedívají pouze na samotný plat. Oni se dívají na celkový balíček a potom Evropské komisi a i nám se v rámci naší zprávy stává opakovaně, že vysoce kvalifikovaní e, úředníci z oblasti IKT říká, doba, říkají dobrá plat, ale co mi zaplatíte e, na školu pro děti, jaké dostanu speciální důchodové benefity a tak dále. Protože to jsou věci, které jsou zcela běžné ve Velké Británii a v celé řadě dalších zemí. Takže oni se potom podívají na balíček jako na celek a pak řeknou děkuji, to radši půjdu někam jinam. A to je opravdu každodenní záležitost. Stává se to opakovaně, platí to jak pro plávníky na, ve vyšším věku, které mají vysokou kvalifikaci, a i pro další typy odborníků. Proto si myslím, že se tady, že opravdu tady jsme masochističtí. Jedná se tady o jakési sebermeškačství, když neustále říkáme, že se nám vede příliš dobře. A to platí jak pro nás, pro poslance. My, když se podíváme například na plat soudů, tak eh, ten soudcu na soudu vypadá také trochu jinak. A já nejsem ochotná abychom věci jako práva, která tady měli zaměstnanci, když tady začínali pracovat, abychom tato práva spochybňovali. Tímto také nechci spochybnit to právo, že prostě lidé mají právo na to, aby jednou ročně dostali zaplacenou cestu domů, aby mohli navštívit své rodiny. Správné je, abychom celou věc modernizovali. Například ten výpočet eh, toho příspěvku nově upravili, jistě komise to navrhuje, abychom tam měli redukovaný počet těch dnů dovolené z 3 na 6, ano. A paní Tajn říkala, promiňte, člověk občas takto jako řekne do větru, například, ano, jasně, vy tam doletíte letadlem za dvě hodiny, ale prosím, já nechci nikomu předepisovat, jakým způsobem má jet se svou třeba i vícečetnou rodinou domů do Chorvatska, do Španělska, do Finska a zda teda nutně musí cestovat letadlem. Já například, když jedu do Jižního Tyrolska pěstovat turistiku, tak prostě nejedu letadlem, protože mám plně naplněné auto vším, co potřebuji. Takže to je třeba také zohlednit. Když například nějaká kolegně řekne, Tři dny jsou moc, chceme dva. To je mi jedno, o tom můžeme klidně diskutovat. Tři dny jsou v pořádku, i dva dny jsou pro mě v pořádku. O to bojovat nebudu, ale nechci, aby se to jako celek spochybnilovalo. A já opravdu nemám problém to například v Berlíně vysvětlovat. Já tady ne. A ještě na závěr něco k tomu, co řekl pan Levasser. Ano, má pravdu máme máte velký potenciál úspor, máte před sebou velkou cestu, jak to bude vypadat za 10 či 20 let, nevíme. Ten potenciál úspor v oblasti AST se přesně vypočítal a já si myslím, že vás mohu podpořit v jedné věci, to je, že se ta kariéra přeruší u AST 9. V ostatních věcech vás podpořit nemohu. A že vy sami chcete nově příjmeře k eh, pracovníky AST, které byly přijaty po roce 2004, že z nich chcete udělat novou kategorii tzv. Eh, přechodných AST pracovníků, eh, to je možné udělat, ale dělat, dělat se to také nemusí. A to samé platí pro ten nový stupeň SC. Tam já rozhodně předložím podměňovací návrhy. A to, co se jsi mění vyslechla, mě naplně nadějí, že mám kolegy a kolegy na své straně. Děkuji. Děkuji, předseda. Děkujeme paní zpravodajce. Co se týče harmonogramu, tak si myslím, že ho všichni jednomyslně akceptují. Když budeme mít čísla k prvnímu dubnu, tak je budeme mít také včas před hlasováním. Můžeme tedy tento bod opustit a dostáváme se k bodu 14, to je zpráva kolegy Karima o lepší legislativě, subsidiaritě a proporcionalitě. Kolego Karime, prosím, máte slovo. Minute. Yeah. Thank you, Chairman. I hope it's not me that's caused this flood of... Já doufám, že tady všichni neodcházejí kvůli mně. I'll just give everybody a minute to allow things. Takže minutku, aby se všichni usadili. Chairman, thank you. Děkuji, pane předsedo. Toto je 18. zpráva o lepší legislativě a snižování regulačního břemene. Chtěl bych eh, zúraznit dva klíčové aspekty. Subsidiaritu a proporcionalitu, kterých se tato zpráva týká. Zdá se, že naše národní parlamenty s tím každodenně bojují. A dále je zde ta otázka té legislativní zátěže a toho, jak může parlament a komise spolupracovat na usnadnění života mikropodniků a malých a středních podniků. Na jedné straně tedy zde mít příslušnou legislativu na druhé straně podniky příliš nezatěžovat. Pokud jde o subsidiaritu a proporcionalitu, zde si mnoho kolegů bude jistě pamatovat, že v té minulé zprávě to byl klíčový bod toho, jak zajistit odpovídající vztahy mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty, že zde jsou určité nedostatky a jak eh, je překlenout. Ta zpráva je spíše faktická, než aby obsahovala příliš mnoho úvah. Nicméně jsme dva roky po přijetí Lisabonské smlouvy a proto je asi na ty úvahy trošku také čas. Uh, bohužel ta úloha národních parlamentů není dosud eh, příliš eh, vyjasněna. Například v roce 2010 eh, parlament dostal 211 odůvodněných stanovisek, z nichž pouze několik bylo odůvodněných, pokud tedy jde o otázky subsidiarity. Samozřejmě, že je možno předpokládat, že většina těch podání nebyla uh, o otázkách subsidiarity, ale je pravděpodobné, že ten skutečný postup, ten správný postup ještě není e, plně pochopen a aplikován. Pokud jde o subsidiaritu, bude třeba postupovat e, spolu s komisí na zjišťování těch bodů, kde eh, existuje problematika se subsidiaritou. V současnosti nemáme k dispozici zprávu té hodnotící eh, komise a nevíme proto, jakým způsobem byly ty zprávy, u kterých byly určité problémy se subsidiaritou upraveny. Pokud jde o legislativní zátěž, zde bylo přijato několik zpráv, přestože Evropský parlament k ním eh, vydal eh, stanovisko, že je třeba je pozměnit. Týká se to například implementace eh, testu pro malé a střední podniky. Zde to negativní stanovisko vyjádřila například Evropská komora a pouze pro 33 eh, podniků to bylo uspokojivé, což je velice nízké číslo. Pokud jde o eh, zásadu think small first, tedy upřednostňovat eh, malé a mikropodniky, tak zde je otázka, zda by to šlo z mikropodniků rozšířit i na malé a střední podniky. V té stávající hospodářské situaci vím, že celá řada malých a středních podniků, se kterými jsem v kontaktu, nadále apeluje, respektive požaduje eh, zmírnění toho legislativního břemene, té legislativní zátěže. A myslím si, že mý kolegové mají jistě podobné signály také v rámci programu na snižování administrativní zátěže musíme jít za ten 25% cíl. Musíme také zvýšit ty čisté dopady, protože zde samozřejmě jednak máme snižování legislativy, nicméně na druhé straně dochází stále k přijímání dalších legislativních opatření. Budete si jistě pamatovat, že když eh, o tom hovořila eh, Evropská komise, tak eh, hovořila o tom, že v podstatě je třeba tu legislativu násobit 27. A my skutečně musíme podnikatelům vyslat jasný signál, že jako Evropský parlament přihlížíme k tomu, na co si stěžují a že také přicházíme s konkrétními kroky a že se to nějak reálně projeví. Toto je tedy, a neříkám to pouze jako zpravodaj, té, autor této zprávy, ale obecně si myslím, že to je jeden z těch poměrně zásadních, zásadních zpráv, kterou projednáváme. A myslím si, že náš výbor se celkově na obsahu této zprávy shodne a proto se také těším na spolupráci se stínovými zpravodaji a dalšími eh, kolegy. V březnu budeme organizovat eh, k tomuto tématu konferenci, která umožní mnohem podrobnější výměnu názorů a proto bychom o té zprávě měli eh, diskutovat až po té konferenci. To se mi zdá jako lepší řešení a poté teprve bychom stanovili nějakou lhůtu pro pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji kolegovi Karimovi. Přeje si k tomu někdo vystoupit, prosím, paní kolegyně Regnerová. Zcela stručně já přeji panu zpravodajovi mnoho úspěchů při jeho práci, ale ráda bych ho před jednou věcí varovala. Lepší legislativa je samozřejmě velice uh, důležité téma pro nás, pro všechny, velice rozumné, ale to varování jde v tom smyslu, abychom nevylévali dítě s vaničkou. Já vždy pečlivě naslouchám, když hovoříme o lepších právních předpisech, o lepší regulaci a úpravách, protože často mám obavy, že tady máme výhvěsní štít, který hlásá, že chceme ulehčit život malým a středně velkým podnikům, ale že pomocí tohoto tady saháme na ustanovení, které se týkají pracovní ochrany a dalších smysluplných eh, úprav. A proto má varování v tom smyslu, abychom nevylévali dítě s vaničkou. Takže pozor, je třeba se na to zaměřit a já budu velice pečlivě sledovat celou věc, aby k tomu nedošlo. Děkuji, kolega Lechner. Krátká poznámka. Eh, já souhlasím v zásadě s tím, co řekl kolega Karim, ale problém spočívá v tom, že parlament není žádný úřad. My jsme 751 poslanců, máme různé názory i zde na výboru, musíme hledat kompromisy a často to vede ke komplikacím a k více legislativy. O to důležitější je, aby na návrhy komise a komise úřad je, a tedy to může udělat, aby byly vypracovány dobře. Na to chci poukázat. V rámci toho 12,5 roku, co tady jsem, se to značně vylepšilo a také proto, že máme nyní komisařku pro justiční záležitosti a že máme odborný útvar v komisi, který se tomu věnuje. Ale chci říci, že eh, generální ředitelství právo, kdyby pracovalo ještě lépe, tak eh, by mohli ještě vypracovávat legislativu, která byla eh, z technicko-konzistentního hlediska lepší a bylo by třeba vždy se na to podívat i z hlediska toho, zda v parlamentu je možno takovýto návrh přijmout, že bylo by dobré, aby oni to rovnou zohledňovali. A jak například vypadá směrnice o ochraně údajů v rámci obchodních rejstříčků. Máme směrnici, která platí, která se týká eh, ochraně údajů a pokud to takto platí, tak přece není nutné to dávat do nové směrnice, abychom opravdu systematicky sledovali veškeré aspekty. A aby se to sledovalo systematicky už v komisi v rámci těch odborných právních útvarů. Já chápu, že tam lidé, jak si z lidského hlediska někdy nechtějí na něco poukazovat, ale bylo by opravdu důležité to takto provádět. A ráda chci říct si například v, v antické době řecké město v Jižní Itálii, už nevím, jak se jmenovalo, tam to bylo tak, že každý, kdo přichází s legislativním návrhem, musel přijít do Agory a na Agoře eh, musel mít nasazený provaz kolem eh, krku a pokud to nebylo přijato dobře, ten zákon, tak prostě eh, ten provaz, za ten provaz byl pověšen. A, takže předseda, no nevím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem také spíše proti takovýmto radikálním opatření, které zde eh, nadnesl kolega Lechner. Chci říct si, že plně podporuji kolegu Karima. Myslím si, že to, co hodláte dát do zprávy, je správné. Souhlasím s vámi, již po mnoho let se zabýváme tématem lepší právní, právní předpisy. A myslím, si ano, mnohé se zlepšilo, ale na druhou stranu pro naše občany doma je rozhodující, abychom měli konkrétní výsledky, abychom jasně pohli, poukázat na to, zde v té a té oblasti jsme se stáhli jakožto legislativec, v této konkrétní oblasti jsme dokonce zrušili určitou směrnici. Já si myslím, že někdy, že by bylo do, dobré podívat se na to, jak to vypadalo v oblasti Sunset Clauses. To bylo před několika lety, to bylo velice takové téma, módní téma, že jsme pracovali i v oblasti regulace s těmito sunset clause. Já bych poprosila kolisi, zda by nám k tomu mohla předložit kanalí, analýzu, zda by nebylo možné pomocí takového nového instrumentu dávat jakýsi podnět k legislativě, a když pak dojde k tomu, že se tedy účel legislativy, eh, jak již není aktuální, že bych prostě bychom zase právní předpisy mohli stahovat a rušit. Dále je třeba vědět, kde se prosadil princip subsidiarity, kde se nám opravdu podařilo se jaksi legislativně stáhnout, protože já když jedu domů, tak vždy se mě konkrétně eh, my všichni říkají, podívejte se, zavádíte, ale to také není vždy pravda, ona se zavádí a produkuje byrokracie i na regionální úrovni a o tom nikdo nehovoří. A není to pouze tedy v Německu. No, já chci říct, že my máme nejkomplikovanější daňový systém ve světě a daně jsou národní kompetence, když se ty podíváte kolik na ty tisíce paragrafů, které například eh, existují v Německu, tak se nedá říct, že by německý stát byl méně byrokratický než Brusel. Ale stejně bylo by dobré, abychom měli několik eh, takových příkladů, um, kde bychom mohli jasně ukazovat, že jsme se tam z legislativního hlediska stáhli, protože prostě ten účel té legislativy, který byl, již není. A mohli bychom to použít takové propagaci na samotných a zároveň si myslím, že, a bylo to jistě řešeno, že je důležité, aby komise využívala veškerých možností, které má k tomu, aby přicházela s kvalitními návrhy zákonu. Teď například eh, Pracuji na třetím nařízení, které se týká roamingu. Tam se věnujeme tomu, jak to celé technicky eh, realizovat, to, co je v tom návrhu. A nyní tedy komise přišla s alternativní toho, co, s alternativou toho, co měla ve svém původním vlastní návrhy. Takže je tady takový obrovská změna. Eh, komise během osmi týdnů ještě jednou změnila svůj vlastní návrh zákona. Takže to také není zrovna případ, příklad dobrého vypracovávání legislativy. Tedy je třeba opravdu tlačit na komisi, aby to připravovala velice pečlivě, veškeré své návrhy. Když takto komise postupovat bude, ulehčí nám to práci tady v parlamentu. Děkuji kolegyně Lichtenbergerová. Děkuji. To téma jde v podstatě již směrem k filozofickým úvahám, když se na to takto podíváme. A srovnáme to s tím, co každodenně zažíváme. Jenom takový malý příklad toho, kde jsme se sami stáhli v oblasti legislativy. E, opravdu to e, již bylo, došlo k tomu již například. E, plánovali jsme předpis, který se týkal způsobu výstavby silnic v Evropě. Tam to mělo být všechno vhozeno do jednoho pytle a nám se podařilo ve výboru pro dopravu, abychom to v rámci prvního čtení těsnou většinou odmítli pak ale přišly masivní zásahy ze všech agentur pro bezpečnost silničního provozu a také ze strany všech těch, kteří si dělali naděje, že dostanou zajímavé stavební zakázky, protože se silnice budou rozšiřovat. A ti všichni si přesadili to, že nyní navzdory našim snahám máme právní úpravu, která ovšem na druhou stranu tak silně odkazuje na subsidiaritu, že to vlastně žádná právní úprava není. A přesně to jsou takové věci, kterým se musíme věnovat. Máme tady dilema mezi subsidiaritou a já také nechci říkat, že je svatá, ne vždy protože někdy se tam jedná o zcela primitivní vlastní zájmy, že prostě někteří se nechtějí eh, podrobit požadavkům na transparentnost. To já za náš kulturní prostor takto jasně mohu říci. Ale Hledáme tedy kompromis mezi subsidiaritou a nutností některé věci regulovat prostě centrálně, protože tam existuje výměna v této oblasti. A že potom dostáváme taková řešení, že, které vedou k tomu, že máme určitá sdělení, ve kterých je obsaženo to, že děláme to a to, ale v zásadě vlastně bychom v zásadě měli zhodňovat ty a ty zásady. Uh, a když je to potom jaksi proti subsidiarity, tak zase to nemá nikdo dělat, takže z toho vychází jakési nepřehledné bla, bla, kde v podstatě nikdo neví, jak se pak zachovat. Jsou to takové kompromisy, které v praxi vůbec není možné realizovat, které pouze navyšují to již nyní dnes přebytečné množství papíru nemají žádný konkrétní důsledek. Takže podle mého názoru veškerá ta sdělení a všechny takovéto dokumenty, které existují, a ono to ještě narůstá, počet těchto věcí, těch sdělení a doporučení, dalších věcí, které v podstatě mají velice minimální dopad na konkrétní politické jednání, či spíše vůbec žádný, ale které přesto zaměřovat, tak to je přesně to, s čím já mám největší problém. A myslím si, že rozprava o tom, o té otázce subsidiarity, a dobře víme, že subsidiarita je takovou si svatou krávou, zejména v Německu, ale také v Rakousku, já bych nás toho nevnímala. Je to opravdu pro nás svatá kráva, něk- zejména v některých oblastech a regionech. Ale na druhou stranu vidím i to, že subsidiarita často slouží pouze k tomu, že eh, se někdo brání věci, které v současné době již v podstatě bránit nelze a že také slouží k tomu, že se lidí, že se takto někdo vyhýbá požadavkům na transparentnost. Říkám, nechci eh, z toho dělat jakousi svatou záležitost, ale chci opravdu aby tady nedocházelo ke zbytečným doporučením a sdělením a oznámením, které budou zaměstnávat obrovský aparát. A předseda nyní krátce na závěr kolega Karim. Děkuji, pane předseda. Já si myslím, že ta obecná atmosféra poměrně odráží tu situaci v době, kdy jsem naposledy předá, připravoval takovouto zprávu. Chtěl bych eh, kolegyni Nýblerové poděkovat eh, za přispění. Je to skvělá kolegyně a jsem rád, že budeme spolupracovat. Pokud jde o tu Sunset Clause, tam to samozřejmě můžeme dále analyzovat a můžeme s tím jít do komise a podívat se, co s tím jde dělat. Dále se zde jednalo o gold platingu. To bylo velice důležité právě i u té předchozí zprávy a opět se tímto tématem budeme zabývat, když prostě ty vnitrostátní státy přidávají další a další legislativu, která je nadbytečná proti té evropské legislativě, tak to v podstatě vůbec nemá smysl, abychom zde něco dělali, protože v podstatě zničí tu naši práci, která směřuje k harmonizaci. Dále k tomu, co říkal kolega Lechner, to já se zde odkáži na Evropský soud lidská práva a uvidím, co mi řeknou oni. Ale já se samozřejmě těším po tu dobu, co zde s námi budete na vaše příspěvky a vaši spolupráci. K tomu, co říkala eh, kolegyně, já si myslím, že nám se nikdy nepodaří dosáhnout úplné schody ve všech bodech. Kolegové již ostatně vyjádřili své námitky. Já se ale k tomu stavím tak, že zde zůstanou otevřené dveře pro to jednání, uvidíme, jaké dohody se nám podobné po, podaří dosáhnout. Já jsem tomu plně oddán, ale samozřejmě, že zde jde o demokratický proces. Politické rozdíly v přístupu zde ale samozřejmě budou, pokud jde o úroveň eh, regulace, k, jakým způsobem by legislativa měla dopadat na ty, kteří poskytují práci, kteří v podstatě vytváří evropskou ekonomiku a v některých eh, případech eh, skutečně se dostávají z té krize. Otázka je, jakým způsobem můžeme takovéto společnosti, takovéto podniky podpořit. Z tohoto úhlu se na to dívám já. Vy se na to budete dívat asi trošku jinak, ale je třeba, abychom pracovali v přátelské atmosféře a dosáhli alespoň nějakého pokroku. Myslím si, že jsem zmínil všechny ty hlavní body, které v debatě byly vzneseny, pokud jde o konkrétní otázky. A dále zde ještě padlo několik obecných eh, věcí, které říkala kolegyně Regner. Ty jsem také zmínil. Pokud jde o vás, eh, reagoval jsem na to, co jste říkala vy, kolegyně. Já jsem se snažil dělat si eh, zápis otázky a ještě jsem musel odpovídat na nějaký e-mail, takže se omlouvám, pokud jsem něco opomněl. Děkuji. Děkuji, nyní se hlásí o slovo komise. Prosím. Thank you very much, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že jsou tu jasně rozdělené postoje k té věci subsidiarity a proporcionality. Já bych rád ale poukázal na jednu věc, jak si to přejeme naprogramovat časově ohledně malých a středních podniků, a toho eh, legislativního zatížení. Takže máme zprávu schválenou z eh, listopadu loňského roku předloženou radou a rada tuto zprávu uvítala. Jak jistě víte, ten harmonogram ohledně snižování administrativní zátěže je definována. Pomalu se blížíme k dosažení cíle, tedy snížení o 25 a mohu vám nyní potvrdit, skutečnost, že nadcházejících dalších 15 návrhů se zvažuje v parlamentu a na radě a máme dalších 28 návrhů na snižování a, a zjednodušování té administrativní zátěže v průběhu tohoto roku. To znamená, bude to i nadále na programu. Nicméně musíme na tom zapracovat, protože podnikatelská sféra nám říká, že tu neposkytujeme dostačující výsledky, takové jejich vnímání, takže ten nový program se soustředí na obecné snížení <clears throat> legislativní zátěže na tu podnikatelskou sféru a na to, jak to budou muset tedy aplikovat. Je tu určitá výzva, tedy, že vynakládáme desítky milionů z prostředků daňových poplatníků na snižování administrativní zátěže, ale těžko se poměřuje to, jak to zatížení eh, prostřednictvím právních předpisů opravdu tedy zatěžuje. Obecně je to složité, lepší je to podle jednotlivých odvětví a myslíme si tedy, že to, ten nový přístup se spíše zaměří na to, jaká bude reakce ze strany té podnikatelské sféry, abychom tedy zjistili, čeho můžeme dosáhnout například prostřednictvím těch jednotlivých eh, návrhů. My jsme eh, z toho důvodu nedávno zveřejnili zprávu týkající se výkonu těch eh, malých, eh, hospodář, malých podniků za posledních deset let a ty nejmenší podniky opravdu velkou mírou přispěly k navýšení zaměstnanosti a růstu v tom daném období, to znamená po roce 2008, proporčně tedy se situací na trhu a také byli zase mnohem více postiženi tou ekonomickou krizi ve srovnání s velkými podniky. Takže je třeba se zaměřit právě na to, co potřebují ty menší podniky a dát to tedy na naši agendu, podpořit růst. A jak se tohoto chopíme? Jsou tu čtyři hlavní klíčové body. V první řadě zajistit, že používáme správné komunikační kanály s podnikateli ve všech členských státech, aby nám mohli říci, co se dělá špatně, provádíme určitý screening příslušného AKI, podrobíme analý, podrobili jsme analýze určitou přílohu v listopadu, pardon, v prosinci loňského roku a hodláme také mm, zveřejnit seznam těch e, desíti hlavních legislativních textů, které podnikatele nejvíce nenávidějí to bude e, v podstatě součástí naší agendy, ale kromě toho jich tam bude nějakých 20, 30, 40 dalších důležitých bodů, jak se, jich postupně, jak se jim postupně budeme věnovat. Takže opravdu je důležité si vyslechnout to, co nám řeknou podnikatele, co je pro ně složité a tomu se věnovat. A velice dopodrobna to tedy analyzovat, revidovat a to konstruktivním způsobem. Jak se k tomu vyjádřil pan zpravodaj ohledně toho testu malých a středních podniků? To si bereme k srdci, my se snažíme tyto testy posílit. Zřejmě to zatím nebylo prováděno, jak mělo a nefungovalo to, jak mělo a proto jsme zavedli ten koncept eh, přenesení eh, té důkazního břemene a v tom případě tedy by se to tedy neuplatňovalo na ty nejmenší podniky, které jsou nejzranitelnější. Pokud by to muselo, tak by muselo by to být dostatečně odůvodněné a celkové řízení pak té zátěže by muselo být neustále v průběhu procesu tedy eh, řádně vysvětleno a odůvodněno. Musíme tedy správně vědět, do jaké míry činit eh, výjimky, aby vše eh, mohlo být dobře řízeno. Takže opravdu jsme zavázáni a ochotní provést eh, důslednou revizi celého procesu. Když se podíváte na naše návrhy, hodnocení dopadu by nám mělo poskytnout opravdu důsledné vysvětlení toho, co všechno to znamená, všechny ty údaje pro podniky aby to mělo, mělo jasnou strukturu, aby i vy jste mohli zhodeme tedy dobře. Samozřejmě musí to probíhat eh, na základě případ od případu, nemůže to být obecné, také to necílíme eh, na to, aby se stanovovaly výjimky úplně všude. Samozřejmě ty právní předpisy by měly být proporční v rámci toho podnikatelského kontextu a nepřejeme si tu vytvářet nějaká prázdná místa na vnitřním trhu. Takže všechny ty prvky, které vám chceme předložit, je to proto, abyste se mohli podívat na to, jak ten nový návrh může tedy v praxi fungovat. A další prvek z toho návrhu se týká vytvoření těch srovnávacích tabulek, které nám umožní zase srovnat to, co děláme v dané oblasti a jaké jsou výsledky. Tedy návrh komise pak, eh, jak eh, to proběhlo v rámci toho legislativního postupu a pak stejně důležité je zjistit, jak to proběhlo v, eh, v tom procesu transpozice v jednotlivých členských státech. Je to tedy celý proces, zjistíme, jak se ty stanovené cíle od počátku proměnily v opravdová opatření, jak byly splněny, jaký měly dopad. Takže ty srovnávací tabulky, prostřednictvím nich nám podnikatelé řeknou, zda jsme stanovili dobré cíle a zda se podařilo je tedy splnit. To by mělo fungovat v nadcházejících letech, takže doufáme, že to bude nový a dobrý způsob, jak reagovat na eh, ty zájmy, které nám byly sděleny a doufáme, že evropská legislativa tímto bude opravdu mnohem více nakloněná podnikatelskému prostředí. Děkuji. Herzlichen Dank, Herr Kollege Karim. Děkuji mnohokrát kolegovi Karimovi. Chce tomu ještě, k tomu ještě někdo něco poznamenat, nebo můžeme bod uzavřít, prosím. Um, the... Ano, já bych eh, chtěl ještě říci, že to, co jsem slyšel, nepovzbudilo Otázka přenesení důkazního břemene, pokud jde o to, zda by se to mělo týkat i MSP nebo nikoli, to si myslím, že je velice důležitý krok správným směrem a budu se snažit, aby to získalo podporu i v parlamentu. A vypadá to, že ne vždy má dobré nápady pouze Evropský parlament. Danke. Gut, dann bleibt es bei den Zeitplan wie vom Bericht. Děkuji. Zůstaneme tedy u harmonogramu, který navrhl pan zpravodaj a jsme u bodu 15. Minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu. Navrhovatel je kolega Antonio López Isturis, prosím. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych chtěl poděkovat sekretariátu našeho výboru za obrovskou podporu, kterou mi vyjádřila v práci na této zprávě stejně Tereze Jiménez a Antoní Parvanové z jiných eh, výborů, protože <clears throat> oni vypracovávají eh, příslušná stanoviska za jejich výbory. Význam této zprávy, kterou nyní předkládám, v podstatě vede k tomu, že by veřejná zpráva měla poskytnout větší míru ochrany obětem trestného činu. Je jasné, že jsou to nedostatky právních nástrojů, to nám prokazuje praxe, jak v evropské legislativě, tak na národní úrovni. Přejeme si posílit tedy ochranu obětí trestného činu, protože dosud se upřednostňují práva spíše pachatelů. Přejeme si tedy, aby eh, oběti měly stejné práva a mohly eh, využívat i stejných svobod jako ostatní občané. Přejeme si stanovit právnickou rovnováhu, aby oběti netrpěly touto situací nerovnováhy vůči tedy pachatelům trestných činů a proto my, zástupci evropských institucí, máme povinnost a také právo využívat všechny dostupné nástroje pro to, aby členské státy posílily své systémy záruk. A rád bych zdůraznil některé pozměňovací návrhy, jejichž cílem je právě posílení a zajištění práv právo obdržet informace od prvního kontaktu s příslušným orgánem, právo eh, na eh, překlady a tlumočení při stycích s eh, příslušnými orgány, právo obdržet informace od příslušných orgánů, jak ústně či písemně, a to jednoduchým, zřetelným a dostupným způsobem. Je třeba brát v potaz potřebu a také okolnosti, to je oběti, pak také ob, právo obdržet eh, informace o případu, také právo na zajištění podporných služeb, ehm, právo na restaurat, to znamená i eh, nezbytné vysvětlení, pak také ochrany, eh, na genderové ochrany, aby například výslechy byly prováděny osobou stejného pohlaví. Členské státy by měly zajišťovat práva na soukromí jak obětí, tak jejich rodinných příslušníků. Orgány a agentury, které jsou v kontaktu s oběťmi, se musí řídit jasnými pravidly na ochranu obětí a mohou je sdělovat i třetím stranům. Šíření tedy těchto informací může být také prováděno na základě žádosti příslušného orgánu. Také byly předloženy návrhy eh, týkající se Mm, práv a povinností ze strany členských států, jako například povinnost zajistit eh, mediaci eh, nebo jiné služby té restaurativní spravedlnosti, například zastoupení nevládních organizací, aby tyto byly registrovány a plnily nezbytnou eh, vnitrostátní legislativu. Členské státy by měly přistoupit k opatřením takovým, aby pachatele jasným a zřetelným mm, způsobem způsobem tedy odškodnili eh, oběti a pak nesmíme zapomenout také na svědky a jejich práva, když se nacházejí v určité zemi, tak aby se seznámili s právy té země, pokud tedy přistoupí k tomu soudnímu řízení. A pak v neposlední řadě na, navýšení pro školení těch soudních zaměstnanců, soudců, advokátů a veškerých soudních zaměstnanců, aby se seznámili tedy s rozlišnostmi jednotlivých soudnických systémů v Evropské unii a to za účelem toho, abychom si všichni uvědomovali ty potřeby obětí a práva obětí, abychom s nimi vynakládali nestraně a profesionálně. Ještě bych chtěl zmínit jeden problém, který po mnoho let tady vládl v mnoha členských státech, například terorismus nebo organizovaná trestná činnost. Měli jsme tu rámcové rozhodnutí z roku 2002 a terorismus, jak organizovaná trestná činnost, to jsou vlastně útak, útoky na právní stát a proto tedy oběti těchto činů a jejich rodiny, které jsou velice zranitelné, potřebují získat větší míru ochrany a větší záruky svých práv, protože většinou na ně bývá pozapomínáno. Chtěl bych ještě říci, že parlamentu se opravdu zavazujeme posílit tento systém záruk a práv evropských občanů, ale zároveň členské státy by se měly také zavázat, že v tomto boji nás budou podporovat, aby se opravdu navýšila účinnost těchto opatření. A samozřejmě, že jsem vám k dispozici. A pane předsedo, vzhledem k tomu eh, panoramatu těch eh, pozměňovacích návrhů a k hlasování, tak samozřejmě si rád vyslechnu a převezmu veškeré připomínky kolegů. Děkuji kolegovi a nejdříve se vyjádří Amy McCarthy. Děkuji, děkuji také zpravodaj. Já si myslím, že to je velice důležité ta důležité stanovisko, protože když se podíváte na některé číselné údaje, tak dochází asi k 13 milionům trestných činů proti osobám a majetku roku. To jsou pouze ty zaznamenané trestné činy, protože spousta jich je nezaznamenaných a asi 15 obyvatelstva se stává obětí trestných činů někde na území Evropské unie. Víme, že mnoho lidí také cestuje, někdo třeba někde pobývá pouze dočasně, takže já si skutečně myslím, že je velice důležité, abychom se tím, nad tím, na toto zaměřili a poskytli dobré stanovisko. Jsem taky velice spokojená s přístupem pana zpravodaje. Myslím si, že je jasné z těch předchozích směrnic, nic, že zde byly určité legislativní mezery a že je třeba zabývat se určitými diskriminačními prvky. Je třeba stanovit dobrá pravidla a standardy, ale také zajistit e, účinné e, provádění, protože u té legislativy, jak víme, je velice je v podstatě nejobtížnější, aby ta legislativa byla poté e, prováděna. Je důležité zaměřit se na práva obětí, protože samozřejmě máme zde e, návrh na směrnici, která upravuje práva osob podezřelých e, či obviněných, takže je třeba to určitým způsobem vážit také s těmi obětmi. Já jsem často měla co dočinění s členy svého volebního okrsku, kteří byli předmětem trestního činu. Samozřejmě, že ta situace je pro ně velice traumatická, obecně, ale stává se ještě dramatičtější, když ten čin ohlásí a jsou v kontaktu s justicí. Myslím si také, že je třeba zlepšit eh, koordinaci jednotlivých eh, velvyslanectví. Je tedy třeba pomáhat i těm osobám, které se staly předmětem trestné, obětí trestného činu na území jiném než územím svého členského státu. Pan zpravodaj také velice prakticky hovořil o tom, že je třeba, aby ten přístup byl nákladově efektivní a udržitelný. Já to chápu, ale myslím si, že v podstatě nelze nějak vyčíslit, jakou ztrátu v penězích utrpěla rodina, která třeba přišla o svého člena. Takže na to je třeba brát ohledy. Samozřejmě musí to být eh, nákladově efektivní, ale někde prostě musíme přijmout eh, i vysoké náklady z důvodu specifické situace, ve které se určitá rodina může nacházet. A pokud nějaká rodina je skutečně zasažena tím zármutkem po nějakém tragickém události, tak často nemá vůbec ani eh, náladu nebo schopnosti nějak eh, se do těch otázek odškodnění zapojit. Já jsem měla co dočinění také s, se zprávami o výsledcích určitých trestných činů, pokusů o vraždu a podobně, kdy ta oběť sice přežije, ale žije například eh, s velice závažnými zdravotními opatřeními. Takže je otázka tedy toho, jak se budeme, kdo vlastně bude na tom seznamu obětí, kterých se to bude týkat. Zda tedy pouze těch eh, přeživších, rodinných příslušníků a tak dále. Já si myslím, že to, takovéto případy se mohou stát prakticky kdekoliv, netýká se to uh, například pouze Britů. A já jsem se setkala s velice znepokojivým eh, případem 14-leté dívky, která byla znásilněna gangem, gangem mladých eh, mužů. Oni nakonec byli eh, stíháni, ale byli stíháni jiným způsobem, než by tomu bylo v zemi státní příslušnosti té oběti. Zde ten soud vstupoval mnohem mírněji. A poté tedy ta oběť musela i vypovídat u soudu, což já si myslím, že je v mnoha případech nepřípustné. Určitě existují případy, kdy členské státy tuto problematiku řeší lépe, ale v tomto konkrétním případě my ve Spojeném království bychom to vyřešili tak, že by ta oběť mohla podat své svědectví prostřednictvím videa a nemusela chodit k soudu. Myslím si, že zvláště u případů znásilnění a podobně ožehavých trestných činů je třeba postupovat citlivě. Pokud jde o článek 26 a 27, kde se hovoří o lepším proškolování pracovníků, to by právě mohlo pomoci v takovýchto citlivých situacích. Myslím si, že zde nemůžeme opět znovu nějak upravovat eh, ty eh, helplines, ty linky, na které se mohou oběti obrátit protože my jsme zavedli, tako, my můžeme zavést takovéto nějaké číslo, ale bude dlouho trvat, než to vstoupí e, do praxe. My musíme zajistit, aby ti lidé skutečně měli nějaký kontakt, na který mohou rychle, na které mohou rychle získat e, pomoc. Takže, jak jsem říkala, oceňuji přístup e, pana zpravodaje a budu ho podporovat. Děkuji. Děkuji,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 Děkuji, pane zpravodaji, za práci, kterou jste vykonal. Myslím si, že k tomu přistupujete výtečně, takže opravdu mnohé díky. S velkým uspokojením nyní vidím, že se tohoto tématu chápe někdo opravdu citlivě a opatrně. Myslím si, že je velice důležité, abychom výboru Libe a FAM poskytli skutečně dobré stanovisko eh, my jsme velice rádi, že tato iniciativa ze strany Evropské komise přišla a je třeba, abychom splnili své závazky vůči obětem trestných činů. Je třeba nalézt rovnováhu mezi na jedné straně právě obětí a na druhé straně právy osob eh, podezřelých či obviněných. A já si myslím, že tato zpráva tuto problematiku stanovuje zcela jasně. Poté jsou zde také určité normy de minimis, která členská státa, které eh, komise chce pro členské státy zavést. Členské státy samozřejmě mohou si stanovit i přísnější pravidla. Návrh komise je pouze jakýmsi minimálním návrhem. Také se mi líbí, jakým způsobem ten návrh přistupuje k obětem určitých eh, velice závažných trestných činů, například obětí teroristických útoků nebo obětí obchodování s lidmi. Já sama jsem v tomto sektoru pracovala a je velice důležité, aby se to řádně vyřešilo. Evropský parlament musí vyslat jasný signál, že je třeba postupovat citlivě, zvláště v těchto ožehavých otázkách. Děkuji panu zpravodaji a velice se těším na naši e, spolupráci při vypracovávání stanoviska pro Libe a FEM. Děkuji. Děkuji. Máme zde i obě dvě zpravodajky z výboru pro práva žen. Obě dvě si přejí vystoupit, takže prosím. Sí, muchas gracias. Děkuji, pane předsedo. Děkuji Antoniovi eh, za jeho slova ve prospěch obětí. Eh, já také pracuji na tématu ochrany obětí, takže opravdu toto téma je mi blízké a děkuji vám za vaše slova. Myslím si, že je velice důležité, aby se konečně nastolila ta rovnováha, aby se vždy neupřednostňovali pachatele spíše než tedy oběti, abychom se přiklánili k jejich potřebám a to mne tedy velice těší, protože vlastně všichni tady jsme potenciálními obětmi něčeho. Naprosto souhlasím s přístupem zprávy pana mm, Lopese tedy že tu existují určitá diskriminační opatření, co se týče ochrany práv obětí na úrovni Evropské unie, zejména tedy oběti, která je eh, například potom přítomné řízení v jiném členském státě. Co se týče návrhu číslo 18 oběti teroristického činu a zahrnutí do oblasti zranitelné oběti nebo oběti s velkými potřebami ochrany, Tady pan zpravodaj jasně stanovuje, že tedy to podporuje, aby tato směrnice eh, dosáhla velké míry konsenzu a co nejmenší míry škrtu, aby to byla opravdu dobrá směrnice. A myslím si, že oproti tomu, jak si mnozí myslí, eh, že možná některé škrty by mohly být i přínosné. Já jsem hovořila s ministrem spravedlnosti ve výboru Libe a ta hospodářská skutečnost by nás také měla zajímat a mohla by nám pomoci překonat ten strach, protože pokud se vše bude řádně aplikovat, může to vést i k redukci Máme tu tedy sociální oblast podpory, zdravotní oblast podpory a může to vést k tomu, že spravedlnost bude jasnější a že usnadní život nejen obětem, ale že vlastně ulehčí i tu, té složitosti té stávající soudní eh, reality v mnoha členských státech. Takže je zapotřebí více jasnosti, méně nákladů a větší míru ochrany obětem. Takže ještě jednou, Antonio, děkuji za toto významné stanovisko, které obohatí směrnici a neděkuji ti eh, tímto jenom já, ale vlastně všechny oběti na evropské úrovni. Děkuji. Herzlichen Dank, Frau Pavanova, Děkuji a nyní poprosím paní Parvanovou. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. abych také chtěla poděkovat panu López Isturis Whiteovi za velice cené stanovisko. Myslím si, že je to závažný přís, zásadní příspěvek k, eh, k tomu, co jsme připravili s paní Jiménez. Je to velice důležitý příspěvek výboru Jury, který je plně v souladu s filozofií, kterou se snažíme v této legislativě uplatňovat. Vzhledem k tomu, že to, co komise navrhla, bylo radou značně omezeno. A hlavním důvodem byly náklady, že by to bylo příliš nákladné. Nicméně, pokud jde o trestné činy v souvislosti s pohlavím, zde ty každoroční ztráty jsou kolem 233 miliard pro zdravotní, na zdravotní péči a pracovní nepřítomnost a tak dále. Velice důležité je podporovat proškolování pracovníků protože když hovoříme například s nevládními organizacemi a dalšími organizacemi, které zastupují oběti, tak zde existují veliké rozdíly mezi členskými státy. Také se mi eh, velice líbí návrh eh, pracovat s těmi registrovanými nevládními organizacemi, které pracují s oběťmi, aby nedocházelo k nějakým dvojím standardům nebo nějakému zkreslování. Důležitá je také, eh, důležitý je také ten návrh eh, toho, že ty informace musí být poskytovány eh, srozumitelným způsobem v jazyce té oběti. Rovněž důležitá je otázka odškodnění, protože některé oběti, které nemají dostatek informací, se sice zúčastní toho trestního řízení, ale poté již se neúčastní civilního řízení o náhradu škody. Pokud jde o ochranu e, informací a soukromí, to opět často zdůrazňují nevládní organizace. Zvláště se zde jedná o postup sdělování těchto informací třetím stranám, protože zde to dosud legislativně vyřešeno není. A nakonec velice důležitá jsou ta ta transpoziční opatření a implementace, to je opět e, velice problematická věc a ani rada, ani komise zde nepředkládá žádná prováděcí opatření. Důležité je, abychom my, Evropský parlament, skutečně trvali na tom, aby zde byla také určitá monitorovací opatření. No, Děkuji a nyní má slovo paní Lichtenbergerová. Nejdříve bych chtěla podotknout, že si myslím, že tato směrnice je opravdu velice důležitá. Mnohé členské státy tady opravdu mají co dohánět. S čím mám problém, to je to jsou ty oběti terorismu eh, a ten nápad vytvořit pro ně speciální kategorii. Proč? Když hovoříme o ochraně oběti, tak za prvé Eh, je velice těžké eh, vést hranici mezi normálním zločinem a terorismem, nebo mezi normálním zločinem a organizovaným zločinem. A taková to speciální kategorie, kde ti lidé budou mít nějaké obzvláštní zacházení, nás odklání od našeho zásadního postoje, který říká, že potřebujeme se více zabývat ochranou obětí. O co jde? Potřebujeme jistá vylepšení právní situace a faktické situace pro ty, kteří se stali oběti zločinu, teroru či organizovaného zločinu. A proto bych se zaměřila na toto. Jaké jsou individuální potřeby těchto posob? Ty mohou být velice rozdílné, zejména pokud se pohybujeme v těchto šedivých hraničních zónách. A proto bych byla opravdu velice opatrná s tím zaváděním té speciální kategorie obětí terorismu či organizovaného zločinu. To je něco, co se musí upravit v konkrétních právních systémech. Například, když se podíváme na právní, italský právní systém, tak tam máme již jistá speciální opatření, která nám potom budou působit potíže. Proto si nemyslím, že by bylo příliš smysluplné zavádět tady specifickou kategorii. Jsem proto, abychom právě zde spíše se zaměřili na individualitu obětí a tu dali do středobodu naší pozornosti a ne, abychom se zaměřovali na to, eh, čeho se oběť stala, tedy obětí protože jinak eh, budeme mít obrovské spory o tom, koho do té kategorie ještě můžeme přiřadit, koho ne, namísto toho, abychom se opravdu konkrétně zaměřili na individuální potřeby každé jednotlivé oběti. Děkuji. A na závěr pan zpravodaj, pan kolega López Isturis. Eh, no tengo comentarios, presidente. Pane předsedo, já nemám připomínky, pouze chci poděkovat za ty příspěvky, které jsem si vyslechla, poznamenal. Zazněly tu určité konkrétní pozměňovací návrhy, takže určitě to povede k zlepšení eh, samotného textu stanoviska a já s velkým potěšením je tedy co nejdříve obdržím a projednám a zapracuji, aby se tedy eh, zpráva vylepšila, takže to je vše, děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji. Huta pro pozměňovací návrhy je 7.3. Hlasovat budeme 26. března. Tak to, to máme naplánováno, tedy den předtím, než příslušný výbor bude podle svého vlastního harmonogramu v této věci rozhodovat. Tímto bychom ukončili dnešní dopolední schůzi a ještě jednou vás chci připomenout, že odpoledne začínáme již ve 14.30. Eh, potřebuje ještě kolega Lechna na dvě minutky ke své zprávě, to ještě stihneme. Děkuji, a mohli bychom, já chci krátce jenom trialogu, protože ve čtvrtek budeme hlasovat. Je to to propojení těch rejstříků. Dostali jsme se ke výsledku, uzavřeli jsme to. Veškeré věcně politické politiky v podstatě už to byly, bez tak. Ochrana údajů, která byla tak důležitá pro kolegyně Regnerovou, zůstává. Rada to akceptovala. Zůstane to v textu směrnice a u těch ostatních prováděcích právních aktů se to přeformulovalo tak, aby tam byly pouze jen ty technické záležitosti a musím říct, že u těch technických bodů to funguje pouze v případě, pokud státy a komise vše dělají společně na základní jednomyslnosti, jinak to nemá žádný smysl. Co se týče aktů přenesené pravomoci, a to je důležité, tam pokud se budou vybírat eh, Eh, peníze tedy na poletky na evropské úrovni, tak by to takto mělo být. A já jsem proto, aby tam byly tři měsíce, protože si myslím, že dva měsíce je příliš málo. Takže ta lhuta má být tři měsíce. A dále eh, pak ta lhuta 21 dnů. My jsme v podstatě se rozhodli na tom, že to je v zájmu členských států, aby jsme tam neměli žádnou takovou pevnou lhutu, ale když si členské státy sami nutně přejí, no tak my jim v tom bráním nebudeme, takže jsme to naformovali poněkud eh, eh, mírněji, tak to jsme to akceptovali. Já si myslím, že bychom to měli přijmout, měli bychom to akceptovat tak, abychom mohli začít s vlastní prací. Děkuji, předseda, to bylo krátké. Nyní ještě jednou chci říci, teď hned se koná setkání s dánským ministrem spravedlnosti, kde bohužel nebudu moci být a ve 14.30 zase začíná naše pravidelná schůze, protože eh, to není prostě jinak možné s ohledem na oba dva dánské ministry. Takže prosím, dostavte se již ve 14.30. Děkuji.